chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Vážení kolegové, navrhuji, abychom začali. Nemám tady kladívko předsedy, kterým bych zaklepal a umlčel hovory v sále. Tak prosím. Máme schůzi, která měla konat tři půl dny a kterou jsme soustředili pouze do jednoho dopoledne. Mikrofon je zapnutý, ale nemám to kladívko, kterým bych tady zaklepal, případně zaklepal přímo na něčí hlavy. Tak chtěl bych upozornit, že budeme mít hlasování, velmi důležité hlasování. A, už kladívko mám. Budeme mít velmi důležité hlasování. Je eh, zhruba naplánováno na 10 hodin 45 minut. A aby hlasování bylo platné, tak žádám, aby alespoň polovina členů eh, rozpočtového výboru, to znamená 22, hlasovali pro návrh. Návrh vyjednavacího mandátu pro našeho zpravodaje, zpravodajku Inge Grösle eh, na pozměnění ustanovení finančního nařízení, těch ustanovení, které je třeba změnit, abychom mohli brát v úvahu politickou dohodu, ke které došlo v rámci MFF. Všichni si jistě vzpomínáte na konkrétní podobu té, toho složitého vyjednávání, které se týkalo pouze některých bodů. My jsme se Eh, vrátili eh, pouze k otázkám, některým otázkám finančního nařízení, abychom vzali v úvahu eh, vyjednávání o víceletém finančním rámci. Vidíte program schůze, nejsou-li námitky, považujeme ho za schválený. A sdělení předsedy. Žádná nejsou jiná, než která máme v Kabu News. Dále máme schválení zápisu ze schůze e, z minulého termínu. A já tedy navrhuji, abychom se hned pustili do bodu 6. To je rozhodnutí e, o vlastních zdrojích. Není to velká rozprava, není to ta velká rozprava o budoucnosti vlastních zdrojů. Není to také vytváření skupiny na vysoké úrovni pro systém vlastních zdrojů. Jde o tři texty, které máme na stole a e, spravodajové, spoluspravodajové Jean-Luc Dean a Ann Jensen jsou tady. A e, zástupkyně rady kterou tímto zdravím. laskavě se dostavila na tuto schůzi a také nám laskavě sdělí, jaký názor na věc má předsednictví. Možná, že se vyjádří i komise, protože máme tu čest, že je tady generální ředitel. Možná nám tedy stručně uvede obsah návrhů, které jsou na stole a budeme pak slyšet také názor předsednictví, možná ještě dříve, než budou hovořit zpravodajové a pak bude eh, rozprava. Prosím, pane generální řediteli. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že věci jsou velice jednoduché. Podle toho, co eh, proběhlo loni a podle toho především, co stanovuje smlouva, jsme předložili návrh eh, nových rozhodnutí pro systém vlastních zdrojů. Nařízení, eh, prováděcí tedy nařízení, eh, což je novinkou oproti minulosti, protože v minulosti bylo jen rozhodnutí o vlastních zdrojích. A také je tady text nařízení, o, o poskytnutí k dispozici vlastních zdrojů. To je celý takový balíček, který je předložen parlamentu. Parlament eh, má vyjádřit stanovisko eh, k opatření o systému vlastních zdrojů a o nařízení týkající se poskytování eh, vlastních zdrojů tedy parlament má vyjádřit svůj souhlas s textem nařízení eh, prováděcího. Jakmile toto proběhne, eh, pak rozhodnutí o vlastních zdrojích bude ratifikováno národními parlamenty. To je postup, který bude zhruba trvat dva roky. To není nové, to není žádná novinka a není to ani nějaký problém. My jsme tak už postupovali při předchozích schvalováních rozhodnutí o systému vlastních zdrojů. A když dovolíte, pane předsedo, já bych při této příležitosti chtěl poděkovat parlamentu za podporu, kterou parlament poskytl Evropské komisi v oblasti vlastních zdrojů. Zajisté výsledek eh, je dost vzdálený toho, eh, od toho, co jsme si přáli a co jsme navrhovali. Nicméně určitého pokroku bylo dosaženo, a to zejména právě vytvořením skupiny na vysoké úrovni. Myslím, že v celé této otázce se musíme podívat na celý soubor všech těchto bodů. Schválení celého balíčku nám v každém případě umožní finalizovat a uzavřít všechna vyjednávání týkající se finančního rámce. Čili, pane předsedo, tolik eh, z mé strany v této fázi. Eh, jak víte, eh, pokud jde o samotný obsah, tak Okolnosti jsou takové, že text je prakticky totožný s tím, co tady bylo v předchozím víceletém finančním rámci. Jsou tady pouze některé e, odborné či technické e, úpravy. Všechno ostatní vlastně tady je stejné, takže nic nového pod sluncem. Děkuji, pane generální řediteli, a prosím paní Nanopulo. Thank you. Děkuji vám. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi poskytli příležitost, abych vám dnes předložila legislativní balíčky týkající se systému vlastních zdrojů Evropské unie. U nich se před třemi týdny shodl, shodla rada. Jak si vzpomenete, komise předložila v roce 2011 svůj návrh na systém vlastních zdrojů. Byly navázány na návrhy komise k novému víceletému finančnímu rámci 2014 až 2020. Tyto návrhy byly bedlivě přeskomány radou a přípravnými orgány společně s návrhy týkající se víceletého finančního rámce. Na závěr bylo dosaženo dohody na zasedání Evropské rody 7. a 8. února 2013. Nejen ohledně výdajové stránky víceletého finančního rámce, ale také ohledně strany příjmů, tedy financování víceletého finančního rámce. Trvalo několik dalších měsíců, než se naše dvě instituce, Evropský parlament a Rada, zhodly na společném eh, porozumění prvků souvisejících s balíčkem víceletého finančního rámce. Nové nařízení o víceletém finančním rámce a mezinstitucionální dohoda a další eh, odvětvové dohody a návrhy a také celá řada prohlášeních, eh, společných prohlášení byla učiněna. Jedno z těchto prohlášení se týká také vlastních zdrojů. Uznává, že je zapotřebí vykonat další práci v souvislosti se vlastními zdroji. V krátkodobé perspektivě je nezbytné aktualizovat stávající systém vlastních zdrojů na období 2014-2020 musí být harmonizováno nejen s opatřeními a ustanoveními Lisabonské smlouvy, ale také se změny vyplývajícími z nového víceletého finančního rámce. Rada dosáhla dohody o balíčku tří legislativních návrhů, které jsou vedeny právě tímto cílem. Shodla se, na vytvoření nařízení rady prováděcích opatření u systému vlastních zdrojů, tak jak je to v článku 311 smlouvy. A zhodla se na omezené množství změn v dalších dvou existujících prvcích vlastních zdrojů a jejich legislativách, tak jak jsou eh, definovány ve smlouvě. Jedná se o tedy nařízení Rady o metodách a postupech pro uvolňování vlastních zdrojů a podobně. Dohoda dosažená na radě bere v úvahu e, závěry z únoru 2013. Podle nich systém vlastních zdrojů Evropské unie by především zůstal nezměněn pro období 2014-2020 s výjimkou několika změn u korekčního mechanismu, opravného mechanismu, tedy v některých členských státech, kde se jedná o snížení nákladů u členských států při vybírání tradičních vlastních zdrojů. Rada také začlenila do tří legislativních návrhů další prvky, které se změnily od eh, posledního rozhodnutí z roku 2007, které se týkalo vlastních zdrojů. Zejména se jedná o formální začlenění eh, služeb eh, finančního zprostředkování do statistického základu chápaného pro, za, pro účely získávání vlastních zdrojů je také stanoven strop pro platby 2,30 a další eh, číselné limity a vlastní zdroje se takto mají přizpůsobit praxi, která je vedena od roku 2010. Abych to schrnula, legislativní balíček o vlastních zdrojích, který byl dohodnut na radě, se řídí dvě, třemi hlavními cíly. Za prvé, Stávající systém zůstává nezměněn, kdykoliv je to možné. Za druhé, bere v úvahu prvky, které se změnily od roku 2007, zejména vstup v platnost Lisabonské smlouvy a jejich ustanoveních o vlastních zdrojích a změny, k nímž došlo v účetnictví Evropské unie. Za třetí, harmonizuje systém vlastních zdrojů se závěry eh, zasedání Evropské rady o víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Na základě dohody eh, z balíčku o vlastních zdrojích, tedy na radě, Tyto tři legislativní návrhy jsou v současné době revidovány eh, právníky lingvisty. Závěrečná verze by měla být záhy dostupná a bude tedy rozeslána okamžitě bude poskytnuta Evropskému parlamentu. Evropský parlament bude vybídnut, aby eh, se vyjádřil eh, svým souhlasem a abychom mohli přistoupit k, k provádějícím opatřením u vlastních strojů. Také je vybízen, aby bral v úvahu návrh rozhodnutí Rady ohledně systému vlastních strojů a návrh nařízení eh, Rady ohledně metod a postupů o uvolňování vlastních zdrojů a dalších požadavků a také, aby bral v úvahu návrhy komise. Doufám, že Evropský parlament záhy přizpůsobí svá stanoviska a e, přijme svá stanoviska a poskytne souhlas, abychom zastávající funkční období ještě tam mohli tento materiál dokončit. Děkuji za pozornost, děkuji vám za vaši prezentaci stanoviska rady. Pane zpravodaji, máte slovo. Pane, pane e, předsedo, To, co je nám navrhováno, jak už připomněl pan generální ředitel, klasický balíček, který se zabývá tedy zprávou vlastních zdrojů. Chtěl bych zdůraznit, že je tu jeden pozitivní bod, což je to, že rada, a já předpokládám, že na návrh komise, tak jak je to v Lisabonské smlouvě, připravilo oddělený text pro prováděcí opatření. Jedná se zde o postup eh, souhlasu pro Evropský eh, parlament. Je zapotřebí tedy respektovat eh, práva Evropského parlamentu a to si myslím, že je pozitivně zohledněno. Co se týče obsahu a podstaty, tak si myslím, že zapotřebí, abychom se koncentrovali na základní text o vlastních zdrojích, je zapotřebí, abychom měli na paměti, že Evropská komise předložila jiné návrhy, Evropský parlament je vždy podporoval a e, litoval toho, že rada se nehla, neřídila tímto hlasem. My nadále e, hájíme to, že zapotřebí, abychom měli vlastní zdroje že spoléháme na to, že skupina pracující na vysoké úrovni dosáhne takových eh, výsledků, které si parlament přeje. Tento text, který se tedy zabývá tím základním textem pro eh, vlastní zdroje u něj, parlament může být jen konzultován, jen poskytne své stanovisko. Takže si myslím, že nemusíme nutně předkládat pozněmovací návrhy, protože to nemá valného smyslu. To podle mého názoru bychom měli nadále podporovat původní stanovisko, původní pozici komise a přát si, aby skupina na vysoké úrovni dosáhla Eh, při svém jednání i toho, že vyslyší tyto hlasy, protože my tento text formálně nemůžeme měnit. Můžeme tedy jen zdůrazňovat naši základní pozici. Děkuji, Jean-Luc Anne. Yes, um, I can subscribe to... Ano, já mohu jenom podpořit to, co řekl Jean-Luc. A jak to již bylo vysvětleno, je to blízké jako v národních parlamentech. Já bych jenom doporučila, aby si eh, poslanci tento text velice důkladně eh, pročetli a eh, vyvodili z toho, co říkají. Ve skutečnosti to již bylo rozhodnuto a já se domnívám, že tento text potvrzuje, že je třeba mít skupinu na vysoké úrovni a že je nutné vytvořit nový systém. Abych to zkrátila, chtěla bych říci, že doporučuji eh, to, co říkal Jean-Luc. Děkuji, ano. Helga Triple. Um, ano, já se domnívám, že bychom měli trochu více přemýšlet o tom, co můžeme učinit. Zda eh, do toho můžeme vnést více podmíněnosti, protože koncepce Evropského parlamentu vůči víceletému finančnímu rámci bylo propojení této pracovní skupiny na vysoké úrovni a eh, vlastními zdroji. A ta se nekonala, eh, pracovní skupina nezasedala. V důsledku toho se domnívám, že bychom měli využít tohoto posledního legislativního balíčku jako součásti balíčku o víceletém finančním rámci, aby e, rada podpořila tento proces na úrovni pracovní skupiny na vysoké úrovni. Máme tento postup a my můžeme formální přijetí legislativního e, balíčku alespoň odložit, protože e, poslední or, schůze této pracovní skupiny nebyla ještě zorganizována. Nejsme spokojeni s aktuálním stavem. Já bych tedy byla ráda, abychom zvážili, abychom to mohli trochu podmínit, abychom dosáhli mnohem více. Není přijatelné, že tady nedošlo ke skutečnému posunu. Děkuji, Helgo Jan Bilder, Mulder. Uh, Děkuji, já se domnívám, že to byly vysvětlující informace a že je to poprvé, kdy Evropský parlament eh, vyjadřuje obavy o vlastních zdrojích. Je to do jisté míry novinka. Jsou to asi dva roky, kdy máme ten starý systém, alespoň se domnívám, a pokud se stane eh, něco nemožného, tedy že s tím nebude souhlasit Evropský parlament, jaké to bude mít důsledky e, protože ta dohoda z února loňského roku je dohoda mezi členskými státy a týká se to tedy e, vlastních zdrojů a e, my jsme eh, jednali zejména o výdajích a co se týče vlastních zdrojů, pro tento účel máme pouze pracovní skupinu. A pokud parlament z některých eh, důvodů eh, se vyjádří proti, to přece neznamená pro členské státy, že tu nebude víceletý rozpočet pro ně e, platí ta e, dohoda z 8. E, února a parlament je pouze jednou součástí. Jaké budou tedy dopady, pokud se parlament vyjádří proti? To je má otázka. No dobrá, tak tady co se stane, když na parlament spadne atomová bomba? Pane zpravodaji, co nám k tomu můžete říci? Já bych reagoval v první reakci, nebo no, já bych se pokusil tedy dát takovouto odpověď. Samozřejmě obrátíme se na právní službu, to je první, první krok, protože je to důležité z hlediska právníků. Z právního hlediska si myslím, že dokud není nové rozhodnutí, platí staré rozhodnutí. Za druhé, z politického hlediska je jasné, že to vytvoří problém uvnitř Evropské rady a že tady bude eh, snaha eh, pracovat na té dohodě o víceletém finančním rámci mezi oběma institucemi. A za třetí, když parlament bude své hlasování příliš dlouho odkládat, pak v tom uh, případě je nebezpečí, že parlament bude ovlivněný, zne, obviněný z nečinnosti. Když odmítneme souhlas, tak dodržíme lhuty a stane se to pouze politickým a právním problémem. Jestliže oddálíme rozhodnutí, pak je tady riziko, že budeme obviněni z nečinnosti. To je velice relevantní otázka, kterou položil pan kolega Molder. Má svou politickou dimenzi, má svou právní dimenzi a my eh, tedy doufáme, že naši zpravodajové spolu s právní službou na to dokáží odpovědět. jean -Luc. já bych ještě dodal tuto úvahu. V současné fázi a nezávisle na tom, nezávisle na té otázce, jestli to spojíme se s vytvořením skupiny na vysoké úrovni, tak eh, tady by nás možná právě předseda mohl informovat o tom, jak, jak eh, eh, jsme daleko pokročili se skupinou na vysoké úrovni. A myslím, že rada by rozhodně měla mít zájem na tom, aby než s tímto balíčkem přejdeme na veřejné zasedání, aby tedy proběhlo ustavující zasedání skupiny na vysoké úrovni. Čili to je vlastně jiným způsobem řečeno, že bona fide my jsme dodrželi všechny dohody kolem víceletého finančního rámce. Na druhé straně odmítnout souhlas eh, na otázce prováděcího opatření, protože nejde o celý eh, balíček jako takový, tak to si myslím, že to by bylo kontraproduktivní. A to v tom smyslu, že balíček o vlastních zdrojích jako takový Tady rada k tomu náš souhlas nepotřebuje. A jak vysvětlil předseda, prostě klidně by mohla použít prováděcí opatření, které eh, eh, je již obsaženo eh, v balíčku vlastních zdrojů a prostě by ten balíček uplatňovali, aplikovali. Teď je pozitivní to, že Rada respektovala pravomoci tak, jak jsou stanoveny ve smlouvě. A myslím, že by bylo dobré nehrát si příliš s ohněm. Děkuji. Prosím, ano, Elda. Děkuji, pane předsedo. Já bych se spíše zaměřila na obsah tohoto návrhu. Domnívám se, že to není vůbec nic nového. A to, že tento celý systém vlastních strojů a předkládaný návrh podle našeho názoru jsou naprosto nedostačující. A teď jde o to zachovat status quo to je návrh, který jde e, do určité míry i o krok zpátky u tohoto systému vlastních trů Evropské unie. E, máme stále méně zdrojů k dispozici v Evropské unii která se rozšířila o další členskou zemi. A já se domnívám, že potřebujeme systém, který bude mnohem méně závislý na členských státech a na eh, rozpočtech jednotlivých členských států potřebujeme takový systém vlastních zdrojů, který se zaměří na eh, zdroje z jiných pro, eh, na prostředky z jiných zdrojů. Jak bych to měla nejlépe vyjádřit? daň z finančních transakcí byla pokládána za něco fantastického, neuvěřitelného. Je to nechvalně známá daně a já se domnívám, že bychom to mohli trochu pozměnit a zvolit nové e, formy vymáhání prostředků z členských států, ale tím se nám nepodaří vyřešit ten základní problém. A mohlo by to vést k tomu, že budeme pokračovat jako v minulosti. A pokud by měl být tento návrh přijat, tak by se nic nestalo. Budeme nadále závislí v oblasti vlastních zdrojů na členských státech a budeme v rukou jejich vlád. Děkuji. Děkuji, Alga. Eh, ano, takže teď eh, u těchto tří textů máme zhruba jasnou eh, představu a jak řekl Jean-Luc Dean, je to vlastně tady trošku novinka z hlediska uplatnění Lisabonské smlouvy. Pokud jde o časový harmonogram skupiny na vysoké úrovni, nabrali jsme spoždění, víte z jakého důvodu. Bylo těžké dohodnout se zejména na předsednictví Eh, této eh, skupiny, eh, tedy všechny tři instituce o něj měly zájem a pak se situace vyjasnila s radou, pokud jde o počet členů skupiny. Princip rychlého svolání skupiny a svolání první schůze, ten je celkem uznáván a podle nejnovějších informací, které mám k dispozici, i když se to může ještě změnit, to asi bude 25. února. Čili 25. února by oficiálně eh, zasedla poprvé eh, tato skupina na vysoké úrovni předsedou by byl Mario Monti a také tam jsem hovořil o <clears throat> této otázce s řeckým premiérem. Budou tam zastoupeny tedy všechny instituce. Časový harmonogram odpovídá tomu časovému harmonogramu, který jsme si stanovili pro projednání těchto tří textů. Po eh, výměně názorů z dnešního dopoledne 4. Eh, března na další schůzi budeme mít předložení návrhu zpráv. Eh, časová lhůta pro pozměňovací návrhu bude 7. března, hlasovat ve výboru budeme 1. dubna a na dubnové druhé dubnové plenárce eh, budeme hlasovat, tedy těsně před koncem našeho mandátu, jak si to přeje rada a jak to tomu velí také zdravý rozum. Já teď navrhuji, abychom se pustili do bodu čtyři <clears throat> obecné pokyny pro rozpočet na rok 2015. Oddíl komise. Eider je tady, a bude nás informovat. Ano, děkuji, pane předsedo. Dnes jde vlastně o druhý, druhou výměnu názoru eh, na tuto věc a já se budu snažit trošku vyhodnotit pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Eh, včera skončil termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, bylo to trošku uspěchané, eh, abychom stihli první čtení. Já bych především chtěla poděkovat všem těm, kdo předložili pozměňovací návrhy. Samozřejmě budu se maximálně snažit z nich maximum zapojit do textu, navrhnout kompromisní návrhy a mm, samozřejmě při respektování té hlavní myšlenky původního textu. A je, máme ještě čas e, příští týden, ale čím dříve to uděláme, bude samozřejmě tím to bude lépe. Chtěla bych tedy poslat první návrh kompromisních e, návrhů e, frakcím, abychom mohli skutečně včas 4. března hlasovat. Dovolte, abych se zmínila o jednom konkrétním tématu a možná později budu také hovořit Eh, o dalších aspektech, kde budu žádat o určité informace ke konkrétním pozměňovacím návrhům, ale chtěla bych určité myšlenky předložit už teď, eh, abych mohla zpracovat co nejlépe kompromisní návrhy eh, tak, aby se to odrazilo v obecných pokynech. Především je tady otázka priorit politických skupin. Je tady celá řada priorit v těchto obecných pokynech pro rozpočet a já jsem se zaměřila na některé obecné či hlavní priority a také jsem vytvořila odstavec, do kterého e, jsem vložila, nechci to nazvat sekundární, druhotné priority, ale prostě ty méně důležité e, priority. EPP například e, hovoří o průmyslové politice, která je pro ně velice důležitá. Ano, bez to je politickou prioritou Evropského parlamentu i když eh, nevím úplně eh, přesně, zda je to priorita rozpočtu, evropského rozpočtu. Promyslová politika, ta musí být daleko více zaměřena na legislativní eh, rámec, na tu evropskou politiku, na celý rozvoj EU, spíše než priorita rozpočtu, i když bez zesporu mezi priority to patří. Víme, dobře, že bez toho, že by to bylo prioritou, tak to prostě zůstane Eh, pouze na papíře. Dále je tady další priorita, kterou předložila ALDE a kterou také zahrneme do obecných priorit i když eh, nevím, zda to bude patřit do toho hlavního. Eh, je to otázka malých a středních podniků, vzdělávání, školství, investice do rozvoje a vědy a tak dále. Dále otázka diskuse který je, které je třeba důkladně probrat v Evropském parlamentu. Zejména je to otázka zaměstnanosti mladých. V Evropské unii existuje fond, který má bojovat proti nezaměstnanosti mladých. A to je bezesporu jednou specifickou eh, prioritou, což ovšem samozřejmě neznamená, že boj proti nezaměstnanosti obecně by prioritou parlamentu nebyl. Dovolte, abych se ještě vyjádřila k odstavci 4. Eh, infor, tedy této zprávy o obecných pokynech pro rozpočet. Myslím, že eh, asi pro mnohé nebylo úplně jasné, co jsem v tom odstavci chtěla říci. To je odstavec, kde hovořím o tom, že eh, v rámci víceletého finančního rámce rozpočtový postup nemůže být vlastně záminkou pro opětovné projednání, opětovné otevření víceletého finančního rámce. A tady eh, vlastně eh, si některé politické frakce myslely, že to je otázka eh, rady, ale přitom vlastně to byla poznámka ty do vlastních řad, do řad parlamentu, nikoli nějaká kritika či námitka vůči radě. Já eh, bych jenom chtěla říci, že tady je prostě víceletý finanční rámec, který eh, byl již rozhodnut a další aspekty nemohou být záminkou k tomu, abychom tento víceletý rámec znovu eh, spochybnili. Já tady tedy prostě takto specificky říkám, že žádné změny, žádné úpravy už se tady tímto prostřednictvím vnášet do finanč... víceletého finančního rámce nemohou rozpočtovými postupy. No, v každém případě e, nemůžeme všechno postavit na hled, můžeme všechno změnit. To je třeba respektovat e, ty, ta rozhodnutí, která již byla učiněna. Další poznámka z mé strany Eh, vidím, že je tady hodně pozměňovacích návrhů, které se týkají eh, problému plateb a eh, otázky měnové. Já bych toho využila a zeptala bych se Evropské komise, zda máte více informací v této věci. Dostáváme protichůdné údaje. Na jedné straně se říká, že v této době není žádný problém s platbami, i když jiné údaje zase říkají, že tady jsou problémy. Problémy s platbami obecně vzato eh, při provádění, při plnění rozpočtu na tento rok. A na druhé straně se nám říká, že jsou problémy s příjmy plateb a že kvůli tomu celá řada projektů je ohrožena. Takže já bych si ráda ověřila tuto informaci. Dostala jsem řadu pozměňovacích návrhů na toto téma a chtěla bych si to tedy uvěřit. I když je to eh, možná otázka, která vypadá jako otázka, jako detail, přece jen je důležité tomu věnovat určitý eh, odstavec eh, v obecných pokynech. Už minule jsem hovořila o tom, že má představa obecných pokynů je taková, že by to mělo být dostatečně široké. V této fázi je to tedy dokument, který pošleme do komise, aby to měli jako podklad a tedy nemůžeme se eh, utápět v nějakých detailech, musíme se zaměřit opravdu na ty obecné pokyny. Eh, jsou tady některé pozměňovací návrhy, i když s tím třeba souhlasím, například eh, na pozměňovací návrh 21 nebo 42, Eh, o politice sousedství. Já naprosto souhlasím s takovou, eh, takovým pozměňovacím návrhem, ale kladu si otázku, zda je to vhodné eh, dát právě do těchto obecných pokynů. Taktéž návrh číslo 43 paní Holmajer, to je také otázka té dohody, ke které jsme dospěli. Otázka oddílu 3 a zda to přeneseme do oddílu mm, Evropské služby pro vnější činnost. Tedy otázka je, jestli konkrétní specifický návrh zahrnout do toho nebo onoho a zda to vůbec má být v obecných pokynách. Dále pan Lavia otázka mm, zdraví zvířat. Jistě o tom můžeme diskutovat a je tady také e, jednání s radou, e, sdělení Evropské komise, ale otázka zní, zda takový pozněvací návrh opravdu patří do obecných pokynů Myslím, že tyto, tyto pozměňovací návrhy opravdu zacházejí příliš do podrobností, než aby byly tady. Dále otázka eh, na komisi. Eh, aktualizované údaje, které jsou ve zprávě o eh, fakturách, které ještě nebyly zaplaceny za rok 2013. 23 milionů eur. To mělo být podle našich údajů. Strukturální fondy dále Eh, nevím, zda je to eh, také zahrnuto do této kapitoly. Eh, rok 2013 už skončil, jsou tady některé ještě nevyřešené platby. To bychom možná mohli dát do zprávy, abychom měli co nejvíce aktuální a spolehlivé údaje. Já myslím, že to je tak zhruba všeobecné Eh, informace o této situaci. Já bych řekla, že pozměňovací návrhy z různých frakcí jdou víceméně stejným směrem a že bude snad možné je dobře skloubit do, do kompromisních návrhů. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko. Máme zde dotaz na komisi. Přejete si odpovědět, pane generální řediteli? Ano. Děkuji vám, pane předsedo. Bude to k tomu poslednímu bodu. Ten se týká situace plateb ke konci roku, na konci roku 2013. Mohu potvrdit, že u strukturálních fondů částka těchto požadavků na navrácení členských států, které nebylo zaplaceno do 31.12., to je 23,4 miliardy eur. V tomto množství finančních prostředků. Je zhruba polovina této částky, která představuje e, prostředky, které prostě nemohly vyplaceny, protože se jedná o e, průběžný audit a takže jako obvykle se uvidí zvyšující se tendence a uvidíte, že letos to bude ještě víc v posledních týdnech prosince, dokonce v posledních dnech prosince a na druhé straně eh, uvidíte, eh, že se neobjevují platby v lednu a v únoru a ty eh, pak narůstají silně v březnu. Právě proto, že se tu odehrává tento mm, problém s kontrolou. Jedná se o faktury, které jsou předkládány členskými, členskými státy v daném období. Já ta čísla všechna u sebou nemám, ale poskytnu vám je ta, co máme k dispozici. Ještě bych se chtěl zmínit u e, prostředků finančních no, o platbách na humanitární cíle. Víte, že 4. března s komisařem Levandovským a dalšími jsou tam hovořila. Víme, že tu není iminentní problém. Je tu problém u prostředků na platby u humanitární pomoci v situaci, v situaci napjaté, tak jak ji máme, protože tu e, celková situace na rok 2014 u prostředku na platby napjatá. My jsme se zabývali velice dohloubky tímto problémem e, s kolegy, kteří se zabývají konkrétně humanitární pomocí. Prostředky na platby jsou e, význam, Mm, jsou významné výše, byly dány k dispozici tedy na eh, humanitární cíle a my jsme udělali to, že jsme se snažili udržet to dědictví z minulosti a vidíme, že dochází eh, k různým eh, mm, názorům, protože na jedné straně tu jsou prostředky na závazky a na druhé prostředky na platby tak a my máme prostředky, které zůstaly nevyužity, takzvaný RAL, a to je zapotřebí eh, vyučtovat. Eh, tyto programy trvají někdy 12 až 18 měsíců. Eh, já, co se týče pro, mm, prostředků na um, humanitární pomoc, tak můžeme říct, že tu máme prostředky k dispozici. Jsou tu určité potíže, které jsou uh, Mm, způsobeny buď daným okamžikem eh, a nebo tedy tím tokem peněžním, to se napraví v napravném rozpočtu, opravném rozpočtu. Já využiji této situace, abych eh, oznámil, že jsme se shodli minulý týden s koordinátory, že pozveme pana komisaře Levandovského a paní eh, komisařskou Georgievu aby nám řekla více o prostředcích na platby a také ohledně e, e, těchto cílů humanitární pomoci, protože mnoho humanitárních organizací nám oznámilo, že se nachází v dramatické situaci, e, včetně toho, že zapotřebí například zavřít nemocnice v bojových zónách, což vytváří opravdu dramatickou humanitární situaci v daných místech. A v souvislosti s humanitární pomocí nám eh, připadalo, a jak to potvrzuje pan generální ředitel, že je to opravdu velice napjatý rozpočet na provádění rozpočtu na rok 2014. Je zapotřebí, abychom zúraznili také, jaké jsou naše další potřeby. A zjistili, zda je zapotřebí naléhavě odeslat eh, finanční prostředky. proto abychom čelili nepředvídaným událostem, především pro tu dobu, kdy ten Evropský parlament se nebude moci scházet eh, pro eh, dobu eh, voleb. E, to je poprvé, co se tato situace stává při e, vytváření tedy a aplikaci výsledu finančního rámce. Máme zde určitě z loňských roků. E, víme, že tu je velice napjatá situace na začátku roku. Bylo nám připomenuto, jak vypadá situace. Bohužel víme, že život je plný nepředvatelných událostí Víme, že kolem Evropské unie se eh, odehrávají eh, velice bolestné krize, zatímco v rámci Evropské unie jsou klimatické eh, katastrofy. Je zapotřebí také ještě se zaměřit na prostředky z Fondu přizpůsobení se globalizace z loňského roku takže je zapotřebí, abychom byli schopni v tomto období se vypořádat s nepředvídatelnými událostmi v době, jak jsem říkal, v době, kdy eh, Evropský parlament bude zasedat a uvidíme dál tedy v březnu. Ještě tu mám dvě žádosti o slovo, nejdříve Monika Holmajer. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já opravdu velice děkuji. Dovolte, abych se nejprve připojila ke slovům pana předsedy v souvislosti s humanitární pomocí. Je to rozporuplné, když v Evropském parlamentu eh, zdůrazňujeme jednak co nejvyšší standardy pro uprchlíky v Evropské unii a mnoha milionům lidem tuto eh, přislíbenou eh, pomoc na straně druhé nemůžeme zajistit a potom za jakých okolností. Myslím, že nejlepší eh, výraz je ještě přístřeší, eh, kdy tito uprchlíci nemohou přežívat na základě poznatků z uplynulých měsíců Tady pokládám za nutné, aby úvodní ustanovení měly obsahovat eh, několik vět na toto téma a myslím, že bychom se měli setkat s příslušnými komisaři Dále bych chtěla velice poděkovat paní kolegyni za to, že za prvé eh, navrhla vlastní pokyny a že eh, navrhuje intenzivní jednání s námi. A ty obavy, které tu jsou vyjádřeny, že je to poněkud specializované, eh, například onemocnění zaměstnaní zvířat, to zde nemůžeme uvádět, ale když se chceme zabývat nezaměstnaností mládeže a na druhé straně eh, chceme eh, činit opatření proti nezaměstnanosti vůbec, potom ty země, které mají příliš málo eh, výrobních lokalit a průmyslu, potřebují větší podporu na základě evropské strategie. Jinak se nám nepodaří pomoci některým zemím, protože když když jim budeme domlouvat, aby sami něco učinili eh, v rámci politiky soudržnosti, to nemůže být eh, skutečná evropská strategie. Já jsem proto, abychom eh, nehovořili jenom o krokům proti nezaměstnanosti mládeže, ale musíme se zaměřit na vytváření pracovních příležitostí, zajištění výroby. Netýká se to jenom malých a středních podniků, ale týká se to takových lokalit, speciality, jako existují v Portugalsku, ve Španělsku. Jsou tam specialisté v oblasti IT, nanotechnologií. Jak to, že v EU nejsme schopni vytvářet strategie, které pomohou těmto zemím budovat průmyslová centra? Upřímně řečeno to pokládám za velkou slabinu a netýká se to jenom Německa. My si neděláme starosti ohledně průmyslových center, ale myslím, myslíme již na ta stávající průmyslová centra a e, musíme se zaměřit na ty oblasti, kde průmyslu dostatek není e, při čerpání rozpočtu. A já tedy prosím, abychom v těch rozpočtových pokynech měli jasné formulace v tomto směru e, protože eh, na tom bude záviset odolnost Evropské unie, její nezávislost a také budoucnost mnoha lidí v této Evropské unii. Dále za druhé já jsem Eider velice vděčná eh, za její vyjádření k víceletému finančnímu rámci. Sice to není náš prioritní cíl, eh, zní to jinak. Eh, nemůžeme do toho vstoupit již v roce 2014 při rozpočtu na rok 2015 nemůžeme požadovat schválení pokynů k víceletému finančnímu rámci, ale chtěli bychom si ujasnit, do jaké míry eh, mohou nastat eh, problémy eh, v rámci roku 2015. Chtěli bychom si to ujasnit a to souvisí i s mou otázkou na generálního ředitele a na komisi do jaké míry v roce 2014 budeme svědky stejného jevu jako v roce 2007, že první rok programu nebude probíhat podle plánu, ale bohužel v důsledku velice dlouhých vyjednávání dojde k zádrhelům u určitých programů a e, zda budou e, vynakládány prostředky pro humanitární pomoc, proti nezaměstnanosti mládeže a podobně, ale tady to není vůbec jasné, abychom v rámci pokynů nalezli nějakou formulaci v tom smyslu, že je třeba bezpodmínečně vyřešit eh, neprovedené plavby platby a poté, co jsem znovu zaslechla výraz audit, obracím se na komisi a jasně říkám, že je několik generálních eh, ředitelství, kdy eh, schvalující orgán je tak eh, se nemůže domluvit s auditním orgánem, jak e, se země nebo e, provádějící organizace programu mají postupovat. Programový orgán to schválí, projedná ten program do detailu, ale poté ze stejného orgánu přijde audit a řekne ne, ne, ne, my máme úplně jiné představy a e, proto na vás uvalím sankce. Pokud si tedy komise e, přeje, aby se programy realizovaly a prostřednictvím prostředky na ně vynakládali, pak je nutné mít jednotné standardy vůči těm, kteří mají realizovat ty programy, to jsou tedy členské státy i provádějící orgány, ať už to jsou univerzity nebo nevládní organizace. Potřebujeme mít jednotné požadavky. Zažila jsem třetí případ, kdy úřad, který provádí audit, se v jednom generálním ředitelství nemůže dohodnout s tím orgánem, který to schvaluje. A co má potom dělat ten realizátor? když se dohadují úředníci v rámci zprávy. To je opravdu neuspokojivý stav a subjekty se ptají, zda vůbec mají něco dělat, protože nemohou eh, splnit požadavky eh, generálního ředitelství, protože se samo nemůže dohodnout na tom, co chce. Proto bych chtěla upozornit na to, že z pohledu našeho výboru je to naprosto nepřijatelný postup, aby audit eh, vycházel z jiných podmínek než schvalování. Tady Eh, tyto poměry jsou opravdu spektakulární a velice pozitivně eh, hodnotím eh, téma special representative. Nejenom, že je to speciální téma, ale že to strukturální téma dotýká se struktury rozpočtu. To znamená, pokud navrhne komise od samého počátku něco jiného, než to, co parlament doporučoval, dostaneme se zase do situace, že struktura rozpočtu nebude správná. To není ojedinělé zasnělé téma. Je třeba změnit strukturu rozpočtu a každý z nás ví, že je to velice oblíbené měnit strukturu rozpočtu. Za to bychom u komise mohli získat cenu oblíbenosti. Tedy z tohoto důvodu mám prozbu ať už to sformulujeme jakkoliv, strukturální změny nebo něco takového, abychom o tom eh, na začátku období diskutovali, protože aby to potom nebyl úkol parlamentu posléze o tom zase diskutovat. Já Elga Trüppel. Děkuji, Elga Trüppel. Děkuji. Co se týče těch hlavních směrů ráda bych ještě jednou zdůraznila, že podle strategie EU 2020 ta část rozpočtu eh, má eh, ukázat, že to oddělení od emisí CO2, tak abychom se zaměřili na ehm, zdrojově efektivní technologie a podobně. A chtěla bych se komise, až se dostaneme k frontloadingu, uvidíte, jaká je ta kapacita na eh, platby a jde, za, jde o to, abychom předešli eh, nadbytečnému užívání ehm, eh, omezených finančních prostředků Evropské unie. Proto bych ráda slyšela k tomu něco. Děkuji, Olga Suza. Um, bom dia mais uma vez. Eu gostava também de aproveitar. Eh, Děkuji vám. Já jsem také chtěla využít této příležitosti na naší schůzi předložit komisi několik e, konkrétních dotazů, které se týkají situace vědeckého výzkumu v Portugalsku. Týkají se tedy otázky e, komunitárních finančních prostředků. Je známo, že v roce 2009 rozpočet na vědecký výzkum v Portugalsku byl 1,65 HDP, zatímco v roce 2000 2013 toto procento bylo 1,5 HDP, takže na úrovni 2008. Eh, vláda vytrvalé uvádí, že má potíže s tím, aby získala finanční prostředky z EU na vědecký výzkum. Vláda vždy prohlašovala, portugalská vláda prohlašovala, že z tohoto důvodu snižuje investice do eh, vědeckého výzkumu. Může komise potvrdit či vyvrátit toto tvrzení? Může nám komise poskytnout, protože já si myslím, že by to bylo užitečné a teď nemám na mysli jen eh, to, že jsem portugalská poslankyně a občanka, ale jako členka rozpočtového výboru Eh, bych eh, o tomto ráda věděla. Jak to vypadá ohledně nákladů v rozpočtu na rok 2015? Můžeme získat detailní informace o aplikaci programů eh, neboli v těch zemích, které se týkají tyto programy. Může nám komise dát přesnější číselné údaje ohledně toho, jak jsou finanční prostředky využívány v zemích, kterým jsou určeny? To je můj dotaz. Eh, pan generální ředitel by nám možná dnes nebo v blízké budoucnosti poskytnout tyto informace, protože to by bylo nesmírně užitečné pro naše další úvahy. Děkuji. Pane generální řediteli, už se nikdo nehlásí o slovo, ale máme na vás řadu otázek. Můžete prosím odpovědět za komisi? Euh, no, děkuji, pane předsedající K tomu poslednímu vystoupení musím říci, že bych rád znal trošku více mm, pod detailů eh, k těm přesným tématům, eh, které eh, si přejete vysvětlit, protože mě úplně přesně nebylo jasné, kdybyste mi tedy uvedla přesněji, o které informace jde a já se pokusím vám vše, co k tomu vím, říci. Pokud jde o otázku paní Holmajerové za rok 2014 oproti roku 2007, Můžeme hovořit buď o platbách nebo o závazcích, pokud jde o e, platby. Tak, jak jsem před chvíli řekl, Eh, to napětí eh, je letos mnohem větší než v roce 2007, protože jsme zdědili RAL mnohem větší než v roce 2007. Eh, myslím, že je třeba se na věci podívat přímo. S snížením prostředků na platby v roce 2014 o 6 zatímco máme RAL, které se ještě zvýšilo o 4,6 miliard koncem roku 2013 oproti roku 2012, matematicky vzato problém mít budeme. A myslím, že až na to dojde, bude třeba použít všechny ty flexibilní Eh, prostředky eh, v novém finančním rámci. To mně připadá zcela jasné. Výsledky koncem roku. Myslím, že hodně bude záviset na tom, jakém, jakým rytmem nebo jak rychle se budou provádět platby. Na rok 2014 máme jednu hypotézu, kde je celkem eh, malý prostor pro posouzení. Jde především o otázky financování v roce 2014. V platbách eh, oproti předchozímu rámci, čili to je taková hypotéza, eh, že budou dost rychle prováděny platby. A pak koncem roku budeme mít číslo, které zůstane stále ještě významné z hlediska plateb, které ještě bude zbývat vyřídit. To je tedy analýza, tak jak ji vidíme nyní, když eh, bychom chtěli hovořit o konkrétních číslech, to by bylo eh, jako pustit se do nepříliš vědeckého uvažování. A teď pokud jde o audit, tak jsem úplně přesně eh, nepochopil, co máte na mysli, ale možná si to můžeme probrat bilaterálně, jak tady říkají moje, moji kolegové. Eh, někdy je prostě právní předpis trošku nejasný a někdy výsledek kompromisů vede k trošku těm eh, nejasným situacím. A to pak vede také k nevyjasněné situaci u těch operátorů. Eh, řeknete mi tedy přesně, o co jde a já vám řeknu, zda je možné v tom trošku pokročit. A teď pokud jde o otázku paní Trepel u frontloadingu. Ano, v roce 2015 budou samozřejmě důsledky těch rozhodnutí, eh, které eh, bylo přijato o frontloadingu v jednání o MFF, jednání nebo rozhodnutí Evropské rady o malých a středních podnicích, což se pak promítlo do našich návrhů rozpočtu i do schváleného rozpočtu. V této fázi jsme pro rok 2015 eh, promítli důsledky tohoto rozhodnutí o frontloadingu a to samozřejmě znamená určité důsledky pro platby, protože máme větší tlak jak už jsme řekli i za jiných okolností, při vyjednávání konkrétně o e, nařízení Common Prodigious Regulation u strukturálních fondů, kde e, také byly určité iniciativy, které byly učiněny a které v prvním období přinesly více plateb. A u nás v rozpočtu, z rozpočtového hlediska byl ten problém, že naprosto chápeme, že si eh, přejete, aby byly výdaje hlavně na počátku, aby to mělo dopad na konjunkturu, ale současně vězte, že tady je problém těch stropních hodnot, těch limitních hodnot. Ten problém tady je, a jak už jsem řekl před chvílí, když jsem odpovídal na otázku paní Holmajerové, je jasné, že když to bude nutné, tak eh, využijeme ty možnosti, které nám dává víceletý finanční rámec z hlediska flexibility. Ovšem tyto flexibilní možnosti, ty jsou do jisté míry omezené. V roce 2014 eh, jsme měli Eh, určitou, určitý prostor do té limitní hodnoty, ale eh, jde zhruba o 700 milionů eur. A teď máme tedy tu, ten prostor, který je zhruba 4 miliardy, možná trošičku více. Tolik tedy máme k dispozici jako prostor, eh, manévrovací prostor pro zvládnutí eh, problému eh, prostředků k platbám na rok 2014. Děkuji. Très bien, merci beaucoup. Děkuji vám a prosím paní zpravodajku. Ne, paní zpravodajka nechce nic nového dodat, eh, takže já bych chtěl jen připomenout, že u tohoto bodu máme termín pro pozměňovací návrhy, tady už tedy je řečeno, včera vypršel 60 pozměňovacích návrhů, tady je, zpravodajka nám řekla svůj první přístup k tomu, uvidíme, jak se vytvoří kompromisy se stínovými zpravodaji. Eh, počítáme, že tedy za 14 dní, 4. března, budeme hlasovat a v ve Štrasburku v březnu to předložíme na plenárním zasedání. Děkuji vám a nyní můžeme přejít eh, k bodu 5. To je tedy zbytek rozpočtu na rok 2015 a dávám slovo zpravodaji Salvadoru Garigovi. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte, abych vám poděkoval jménem rozpočtového výboru k vašim, abych vám blahopřál k vašim včerejším narozeninám. Eh, víme o nich a tedy přejeme vám všechno nejlepší k narozeninám. Dále bych eh, Dále bych vám rád předložil návrh rozpočtu pro další instituce na rok 2015. Tady vlastně máme už určité spoždění a to je způsobeno tím, že předseda parlamentu z důvodu výkonu své funkce nemohl eh, předsedat eh, na zasedání předsednictva, které proběhlo před týdnem a to všechno vedlo k určitému spoždění. A mm, Dostáváme se k tomu trošku později, než jsme původně počítali. Myslíme si ale, že časový harmonogram, tak jak byl původně stanoven, bude možné dodržet. To znamená, že se odhady budou moci schválit eh, jak pro parlament, tak pro další instituce na plenárním zasedání v březnu. A eh, jak už bylo řečeno, jsou tady některé některé problémy, texty jsou k dispozici pouze anglicky, ale také jsme řekli, že s určitou flexibilitou ze všech stran by se nám mělo podařit věci zvládnout včas v tomto trošku netypickém rozpočtovém postupu vzhledem k volebnímu roku, kdy se vlastně věci na dva, tři měsíce do jisté míry zastaví a pak se tomu bude muset věnovat nový parlament, který vzejde z voleb. Eh, tedy v tomto období si musíme uvědomit, že některá rozhodnutí či některé pokyny, orientace, které schválíme nyní, eh, budou ovlivňovat i nový parlament a politické frakce, které pak vzniknou. Eh, ovlivní to celkový objem výdajů i otázku priorit, na které se zaměří nový parlament během roku 2015 teď, eh, eh, co vidíme už celá jasně, tak je eh, potřeba oddělit odhady od toho čtení, které proběhne v září, kdy bude, budou předloženy celé, nebo byly předloženy celé řady návrhů, námětů a parlament tedy musí učinit příslušná rozhodnutí a schválit trochu navýšená čísla. Prostě tak to funguje eh, v demokracii a uvidíme, co proběhne po eh, dalších volbách. Eh, já mám za úkol vás informovat o odhadech tak, jak byly stanoveny generálním sekretariátem, tak, jak nám to také předložili koordinátoři minulý týden ve Štrasburku. V každém případě Eh, samozřejmě v konečné platnosti rozhoduje parlament o eh, výdajích, ale od prvního okamžiku jsou zcela jasné hlavní principy. Musíme mít eh, reálný, realistický rozpočet, který odpovídá principům rozpočtové disciplíny a zdravé, finan, zdravému finančnímu řízení. Myslíme, že priority tak, jak se generálním tajemníkem pro nastávající e, rozpočtové období. Tedy tyto priority už byly uvedeny e, v společné pracovní skupině a také e, na jednání mezi předsednictvem a rozpočtovým výborem. Hlavním cílem je zvýšit účinnost zprávy, využít náležitě prostředků, aniž by se eh, nějak eh, ohrozil samotný účel našeho parlamentu, eh, to je legislativní práce, zpracování nových právních předpisů a výkon demokratické kontroly, tedy tyto hlavní cíly, pro které vůbec parlament existuje. Chtěl bych připomenout, že pro generálního tajemníka úroveň potřebných prostředků na rok 2015, aby bylo možné naplnit priority e, naší instituce, představuje určité zvýšení oproti roku 2014 o 3,83 Celková suma tedy by se zvýšila na 1820 eh, milionů eur. Toto zvýšení o 3,83 Tady 0,7 představuje odhad plateb na náhrady pro poslance, kteří um, odejdou v červenci tohoto roku z parlamentu. To jsou výdaje, které jsou mandatorní, jsou povinné, protože vycházejí ze samotného statutu poslanců. To znamená, že jsou to nevyhnutelné výdaje. Také 1,42 tohoto eh, zvýšení odpovídá platbám pro budovu Konrad Adenauer v Lucemburku. To jsou investice dlouhodobé, kde je třeba v roce 2015 mm, určité částky splatit. Výdaje, které neodpovídají těmto konkrétním specifickým položkám, představují 1,74% navýšení to je um, zhruba stejné navýšení či dokonce nižší e, navýšení, než jak to odpovídá míře inflace, tak jak se s ní počítá na rok 2015. V každém případě Eh, kromě těchto statutorních či mandatorních výdajů se snažíme, aby eh, výdaje parlamentu se omezily na těch maximálně 1,74 navýšení. V roce 2015 oproti roku 2014 dochází vlastně k jistému zmrazení rozpočtu parlamentu, tak jak toto zmrazení proběhlo již v předchozích mm, eh, roce. K tomu se ještě vyjádřím trochu později. V každém případě eh, my s těmito opatřeními, eh, úspornými opatřeními, které byly schváleny v rozpočtu parlamentu, souhlasíme. Především eh, pokud jde o úspory v opatřeních týkajících se tlumočení a překladu dokumentů, kde se snažíme maximálně o účinnost Eh, jak na to dohlíží eh, sám rozpočtový výbor. Myslím, že tyto věci se ubírají správným směrem. Již v rámci tohoto volebního období proběhlo velké úsilí v oblasti strukturálních úspor. Uvedu alespoň některé, některá úsporná opatření, která jsou velice důležitá pro tento parlament. Například 25 milionů eur se rozložilo na náklady na eh, tlumočení a překlady, plus další 4 miliony eur se ušetřily ehm, eh, na cestovní náklady a 28 milionů eur se ušetřilo na úrocích za předběžné financování budov. Také je tady úspora na rok 2015, která spočívá s převodem eh, penzí, zprávy eh, penzí eh, z jde o 2 miliony eur plus 2,5 milionu eur navíc, kde půjde o převod z rozpočtu parlamentu do eh, rozpočtu komise, plus ještě další úspory v oblasti budov. Já bych chtěl upozornit, že když jsme připravovali eh, tento návrh eh, zprávy, tak jsme vycházeli z čísel předpokládaných a zpráva nebo plnění rozpočtu jak parlamentu, tak dalších eh, institucí během dalšího volebního období jsme zjistili, že došlo ke eh, snížení rozpočtu parlamentu v reálných číslech za eh, dvě rozpočtové období, to je rok 2012 až 2014. A nejen to, v dalších letech, pět až šest let celého tohoto volebního období, když vyloučíme ty výdaje, které jsou výjimečné, to, jsou, to je trojí rozšíření eh, Evropské unie, které přináší výjimečné výdaje a také otázka vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, což přineslo také určité navýšení administrativních výdajů, plus eh, to, co eh, jsou eh, výjimečná výdaje, výjimečné výdaje letošního roku, například evropské volby, tedy za 5-6 let v posledním období došlo ke snížení, nominálnímu snížení rozpočtu parlamentu. Jinými slovy, za celé volební období, které končí tímto rozpočtovým obdobím jsme skutečně vytvořili velkou úsporu v administrativních výdajích a je možné to i vyjádřit konkrétními čísly. Myslím, že to vyžadovalo oběti ze všech stran a určitě jsme eh, přispěli k té obecné myšlence snižování výdajů Evropského parlamentu. Mezi opatřeními, která se objevují eh, v těchto úsporách, je tady sedm oblastí Eh, kde dochází k úsporám a čtyři oblasti, kde dochází k navýšení. A to jsou především eh, konkrétní oblasti, které jsou identifikovány. Také máme eh, systém tlumočení na vyžádání ze strany členů výboru. Tady jsou tedy, tedy podle toho, jaké pozměňovací návrhy se předloží. A pak je tady také meziinstitucionální e, dohoda o spolupráci mezi výborem regionu a Evropským hospodářským a sociálním výborem. Minulý týden ve Štrasburku došlo k velice dobré dohodě v této věci. A e, také e, rozvíjíme dohodu, ke které došlo ve věci tlumočení a využití tlumočníků obou institucí během období, kdy je největší poptávka po tlumočení. Snažíme se v každém případě mimo jiné tedy, mimo jiná opatření, eh, maximálně eh, eh, zlepšit, zkvalitnit, učinit, učinit účinnějším systémem práce v parlamentu. Například je to otázka ehm, práce bez papírových nosičů, tedy elektronické využívání dokumentů. Snažíme se také rozvíjet systém tlumočení na vyžádání podle potřeb eh, na eh, těch zasedáních, která nejsou plenárními zasedání, kde samozřejmě je nutné poskytnout tlumočení do všech jazyků Evropského parlamentu. Na ostatních zasedáních, zejména na zasedáních eh, výboru, tam se organizuje tlumočení na vyžádání poslanců. Takže to jsou odhady, které předkládáme k posouzení politickým frakcím a také rozpočtovému výboru. Na závěr bych chtěl ještě říci, že očekáváme, že eh, smírčí jednání a předběžná smírčí jednání mezi výborem rozpočtovým a eh, předsednictvem eh, by mohli dospět k určité předběžné dohodě eh, o úrovni reálných výdajů podle těchto eh, původních eh, odhadů. Abychom měli tedy jasnější představu o rozpočtu pro rok 2015. A pokud je o časový harmonogram, budeme to o tom ještě diskutovat s koordinátory, ale naše představa je taková, že bychom chtěli skončit hlasováním na plenárním zasedání ve Štrasburku v březnu. Tam bychom chtěli eh, ten, tuto zprávu o odhadu příjmu a výdajů tedy již definitivně schválit. Děkuji. Merci, Salvador. Děkuji, Salvadore. Pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Za politickou skupinu SAD máme několik výhrad k, předle, k předloženému dokumentu. Za prvé, Má se zde navýšit rozpočet Evropského parlamentu. Já jsem s obdivem naslouchal panu Vidal Kvadrasovi při zasedání koordinátorů a zazněla tam slova jako zamrazit a šetřit a zvláštní efekty a já jsem se pořád ohlížel, zase nemýlím, ale pořád eh, to mělo být navýšení o 3,8% a to je něco, co sociální demokraté v tomto výboru pokládají za příliš vysoké navýšení. Chtěli bychom, abych se navýšení rozpočtu rozpočtu řídilo podle míry inflace. A potom máme ještě určité obavy, které se týkají samotného postupu. V současnosti tedy hovoříme o dokumentu, který předsednictvo Evropského parlamentu vůbec ještě neschválilo. Je možné, že to předsednictvo eh, změní. A také jsme ještě neviděli na našem výboru generálního eh, tajemníka. To se stalo u koordinátorů, to jednání bylo odvoláno, takže kritika není na jeho adresu. A když je nutné nebylo zatím nutné projednávat rozpočet EP a eh, když už to musíme kritizovat, chtěli bychom mít nějakou příležitost, to už je jedno, v jakém rámci bychom mohli jednat s generálním tajemníkem. Eh, můžeme hovořit o postupu. Pan kolega Garika nám předkládá návrh, eh, kdy náš výbor má uvítat eh, dohodu, která byla podeps- má být podepsána v únoru, ale já tu dohodu vůbec neznám. Je možné, že je to dobrá dohoda. Vycházím tedy z toho, že eh, ten postup byl v našem smyslu eh, s výborem regionu a s eh, dalším výborem se jednalo o technické spolupráci, ale my jsme neměli vůbec žádnou eh, příležitost se s tím důkladně seznámit. Je možné, že někteří poslanci, členové tohoto výboru eh, se s tím již seznámili. Snad by eh, bylo možné, abychom měli tuto dohodu v písemné podobě, abychom věděli, co tady přijímáme. A já úplně nechápu také argument, a to, že nově zvolený parlament eh, má mít rozhodování o rozpočtu. To je buď naprosto banální záležitost, jistě nově zvolený parlament eh, po volbách o tom bude eh, rozhodovat, vůbec se o tom nemusíme zmiňovat, anebo to ponecháme tomuto tomuto parlamentu kompletně, ale to neděláme, protože v konečném závěru tady máme, že eh, přijmeme ty návrhy odhadů a podobně, pokud to není tedy eh, eh, žádné závazné ustanovení pro nový parlament, tak já na tomto místě prostě nechápu ten argument, protože je to nově zvolený parlament se svým postupem a to je správné, že konečné rozhodnutí bychom měli eh, přenechat novému parlamentu. Buď je to tedy samozřejmé, nebo v té formulaci se skrývá nějaký politický záměr, který mi zůstal utajen. Další možnosti strukturálního rozvoje, které jsou eh, zde uvedeny, ty jsou zajímavé, ale měly by se nejprve projednávat na frakcích, protože mohou mít masivní dopady na práci každé jednotlivého poslance a celkově na politickou skupinu. A já mám tak trochu nedobrý pocit, abychom vázali parlament nějakým rozhodnutím spočtového výboru, aniž by bylo možné o tom diskutovat s kolegy, kteří se tím nezabývají každý den. A konec konců myslíme si, že bychom se měli tedy pohybovat kolem míry inflace při navýšení rozpočtu parlamentu a Neměli bychom eh, hovořit o úsporách, ale o omezení navyšování rozpočtu, jak je to jenom možné, protože každý rozpočtové období vlastně končíme s přebytkem. To je krásné, vidíme, že je tady určitá vata v tom rozpočtu. Měli bychom nalézt možnost eh, omezit to navýšení tak, abychom zůstali u míry inflace. Děkuji. Děkuji, Helga Triple. Děkuji, pane předsedo. Ano, z našeho pohledu, jak už řekl Hanska, ten nárůst je příliš vysoký. Nemůžeme přijmout 3,83%. Mělo by to být spíš podobné s, inflač, s inflací. Slavil Kolika říkal, že tu jsou strukturní úspory já bych ráda uvedla jeden příklad. Když se podíváme na cestovní výdaje, v posledních letech jsme je snížili, ale teď je zásadně navýšíme. Z tohoto pohledu tedy nemůžeme hovořit o strukturálních úsporách. Možná, že by mohl nám k tomu říci něco víci, protože není uh, přesvědčivé říci, že to jsou strukturální úspory a pak se hodně diskutuje o tom, jak se něco musí snížit a navíc, když eh, dochází k jejich zvyšování. Děkuji, Helko. Monika Holmajer. Děkuji. Mám jenom krátkou připomínku panu Gajerovi asi není jasné, že v loňském roce jsme již hovořili o této smlouvě a byly nám dány k dispozici příslušné základní údaje, potom se na společné skupině o tom hovořilo, protože se hovořilo o tom, kolik se může eh, započítat, kolik ne a také se zástupci frakce SAD a dále eh, obsahovat těžiště jsme také projednávali. A já jenom eh, dodám, jistě můžeme eh, to mít ještě jednou písemně, ale potom se to bude muset zase dávat výborům, zda s tím souhlasí, ale my jsme se teď konečně dohodli na způsobu, jak jsme vyjádřili svůj souhlas. Bylo by tedy dobré, kdybychom od samého začátku bývali obdrželi konečnou formulaci. Ale já jsem jenom chtěla říci, že nás to úplně neminulo. Byli jsme dotazováni a dokonce jsme to mohli tedy i schválit. Très bien, merci. Děkuji. Jan Mulder? Děkuji, pane předsedo, velice stručně. George Lyon tu nemůže dnes být za ALDE máme velice silný názor na to, že zapotřebí na 1,74 omezit ten nárůst rozpočtu parlamentu. Potřebujeme škrty, abychom toho mohli dosáhnout 24 eh, milionů na budovu KAT a na tu dodatečnou částku pro bývalé poslance. To myslím, že je zapotřebí eh, nějakým způsobem vyřešit. Pane zpravodaji, přejete si k tomu promluvit? Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě. Já e, jsem ve zprávě udělal prostě takové posouzení, e, zhodnocení toho, co předkládá generální tajemník. A u některých otázek chci zdůraznit, že toto je zvláštní rozpočtové období rozpočtové období, eh, kde mm, vlastně mm, tady ještě není to budoucí rozpočtový výbor po volbách, který samozřejmě bude rozhodovat v září až říjnu o eh, těch eh, objemech v loňském roce, v loňském roce jsme přesně věděli, jaký bude vývoj a mohli jsme mít opravdu zprávu o odhad, Svájili jsme to mezi březnem a dubnem a v říjnu jsme pak udělali ta poslední, ta poslední rozhodnutí eh, v rozpočtovém rámci. Tentokrát tady jsou vlastně dva různé subjekty, které rozhodují, takže konečné rozhodnutí to učiní rozpočtový výbor až v září v říjnu tedy po volbách. To už bude jiný rozpočtový výbor, bude to jiný parlament, budou tady jiné frakce či jinak složené frakce, případně je možné, že budou mít jiné priority. My samozřejmě musíme naznačit určité směry, určité orientace, ano, a bez zesporu tyto, tyto nové směry se ubírají cílem větších úspor. A máme tady to číslo 3,83 nárůstu, ale chci vám říci, že to obsahuje, jak už také řekl pan Mulder, obsahuje to e, statutární a mandatorní výdaje, které vyplývají z této e, situace. Eh, jsou některé věci, které jsou stanoveny v statutu poslanců a to je třeba respektovat. Eh, jde o eh, platby, které budou uskutečněny pro poslance, kteří již přestanou pracovat v Evropském parlamentu, mm, když samozřejmě jsou tady některé aspekty, které budeme ještě v úterý během předběžného smírčího jednání probírat dohadovacího jednání probírat. Ale jsou tady některé sumy, které vyplývají eh, z mandatorních výdajů. Je to povinné, musíme to tak eh, vidět. Dále jsou tady platby za budovy. Prostě to také je jasné, že je třeba tyto platby uskutečnit. Jsou to dlouhodobé investice do budov a e, tady se k tomu ještě přidávají určité úroky. Tady je možné, že během roku 2015 třeba se něco e, bude moci uspořit, ale v roce 2016-2017 pak bude naopak vyšší výdaj, protože bude třeba zaplatit úroky za to, co nebylo zaplaceno v roce 2015. Abychom hovořili o číslech ze 3,83% nárůstu eh, klesnout dolů, to by znamenalo, že eh, tento rozpočtový výbor by Eh, musel mít úspory 37 milionů eur. Ano, jistě, i to je možné. Já předpokládám, že i politické frakce předloží určité návrhy, kde si myslí, že je možné eh, najít nějaké úspory, kde tedy najít 37 milionů eh, eur, aby celé navýšení zůstalo pouze na výši na úrovni inflace. Myslím si, že by bylo užitečné Eh, zvážit, jaké části tohoto navýšení 3,83 je eh, nezbytné, mandatorní, kde ty výdaje jsou opravdu eh, nevyhnutelné. A pak při dohodovacím řízení mezi frakcemi, předsednictvem a rozpočtovým výborem probrat, jaké úspory jsou možné. Ale opakuji, uvědomte si, že to je výjimečný rok Eh, že se tady objevují jevy, které eh, se neobjevovaly eh, dříve když se hovořilo například o rozpočtu na rok 2010, tak ještě neexistoval statut poslance a i když to byl také volební rok, tak byla situace odlišná. Eh, Pravodaj i politické frakce jistě souhlasí s tím, že se snažíme udržet úspornou tendenci, tak jak jsme to prováděli do posud. Ale já jsem to řekl už dříve, nezapomínejte, že tady již po sobě byly dva rozpočty, eh, kde došlo k negativnímu skutečnému nárůstu a za posledních pět eh, rozpočtových období došlo skutečně k velkým úsporám, nominálním úsporám Eh, díky tomu bylo možné mít výsledky, které jsme tady eh, zatím zaznamenali. Ale je tady řada dalších otázek, kde ještě je potřebujeme odpověď. Eh, také výbor regionu, Evropský hospodářský sociální výbor. Tady jsou také velké úspory, zmínila to paní Holmajerová. Ale chci hlavně říci, že tady máme určité spoždění, protože pan předseda Schulz nemohl předsedat eh, zasedání předsednictva minulý týden ve Štrasburku, protože měl povinnosti vyplývající ze jeho funkce. A takže ani generální tajemník a ani e, sám pan předseda Schulz nemohli předsedat e, tomu zasedání. To nám přináší týdenní spoždění v naší práci a vede to k tomu, že dnes hovoříme o této věci, aniž bychom znali názor nebo rozhodnutí eh, předsednictva a také neproběhlo ještě dohadovací záření. Takže, vážení kolegové, eh, prosím, připomínám ještě jednou, že jde o výjimečné okolnosti. Eh, prosím vás o maximální spolupráci, aby minu v nejbližších týdnech mohlo proběhnout předběžné dohodovací řízení a pak konečně vlastní dohodovací řízení, myslím, že někdy kolem 24. února. Děkuji. Děkuji, pan Gajer žádal o slovo ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Hlásím se jenom krátce o slovo, protože bych chtěl přece jenom zareagovat ještě na dvě připomínky. Jistě, my jsme o té dohodě jednali s eh, výborem regionu a s hospodářským a sociálním výborem. To není nic nového, až jsme zajedno. Eh, tady jde o to, že měníme to rozhodnutí. A dále já se, milí kolego kariko nedomníváme, že e, můžeme e, ve frakcích nalézt cesty úspor. Jistě můžeme přemýšlet o tom, jak uplatníme e, své zkušenosti, poznatky, jak můžeme navrhnout nějaké úspory, ale sekretariát a, sekret, a tajemník e, navrhuje, e, kde e, je možné provést úspory. A tak vidím, že to vlastně vylučuje by tedy poslanec naprosto uplatňoval svou kreativitu, ale to rozhodnutí je na generálním sekretariátu. Tak eh, myslíme, bychom postupovat nemohli. Děkuji a poslední řečník Gerard Fern. Já mám jenom velice stručnou otázku na Salvadora. Eh, když hovoříte o 36 milionů eur, eh, když se to přizpůsobí inflaci, každý rok končil rozpočet eh, s podstatným přebytkem. Je tu nějaká statistika, z níž by vyplývalo, kde je ten manévrovací prostor v rozpočtu, protože ten přebytek dokonce dokonce eh, překračuje těch 36 milionů. Možná, že si nevzpomínám dobře, ale rád bych viděl statistické údaje, jaké byly tedy výsledky čerpání eh, rozpočtu. Pavel máš na to odpověď? No, no, lasting. no, nemám. Jediné statistiky, či jediná čísla, která mám k dispozici, Eh, se týkají toho, jaká, jaká úspora by byla zapotřebí, kdybychom chtěli zůstat na těch číslech, které si přejeme, to znamená na úrovni inflace. A tady, co se ptá pan kolega, tak eh, ta eh, čísla nemáme, samozřejmě o ně požádáme, ale jsem si prakticky jistý, že Eh, tady bude velké snížení těch původních eh, množství ale takový už bývá postup jednání eh, s předsednictvem. Pan Gajere, to je velice důležité, proto také probíhá dohadovací řízení s předsednictvem, i když tady máme spoždění nejméně jednoho týdne, tak prostě to proběhne. A myslím, že v konečné fázi se nám podaří dospět k číslům eh, nižším tak jak samozřejmě si to přeje tento parlament i, jsem si tím jistý, budoucí parlament Chceme tyto věci vyjasnit s předsednictvem i s administrativními složkami. Chceme prostě především stanovit to, jaká část výdajů je eh, naprosto nevyhnutelná, mandatorní, vypráv, vyplývá z indexací a podobně. Děkuji. Pán Podmanis, jenom stručně, protože nám dochází čas, jenom bych chtěla informovat členy rozpočtového výboru, že se rozpočet na 2015 a má tu velice čerstvou informaci, která má veliký dopad na naší současnou práci včera. Jeden, jeden DG Regi, zástupce na výboru pro regiony, řekl, který řekl tehdy, na konci roku 2013 přišly účty eh, za soudržnost za 90 miliard, 19 miliard, miliard eur. 8 až 9 se vrátil členským státům, aby e, popřemýšleli o tom, jak možná nedokončili, nekompletovali platby, aby se to nějak e, přepracovalo, ale 10 e, miliard nebylo tedy vyřešeno do konce roku i v lednu, v únoru. DG Regi uvádí, že je možné zaplatit celých 5 miliard, takže je zcela jasné, že ty Eh, účty se nám vrátí zpět 12,5 eh, miliard eh, z roku 2013 podle posledních údajů. A to si myslím, že udělá veliký dopad na rozpočet a měli bychom začít přemýšlet o změnách pro, pro rozpočet v roku 2014. Děkuji. Komise nám hovořila o rozpočtu a podle jejich údajů bude se konat tedy slyšení 4. března. Komisař Levandovský přijde společně s paní komisařkou Georgievou a budou se zabývat celým tímto problémem eh, provádění rozpočtu, plnění rozpočtu na rok 2014 v prvním eh, trimestru a konkrétně otázkou plateb prostředků na platby a humanitární pomoci. na závěr této výměny názorů o přípravě návrhu rozpočtu pro Evropský parlament můžeme říci, že pro tuto chvíli pracujeme podle provizorního harmonogramu, podle kterého návrh rozpočtu by měl být přijat předsednictvím 24. února my očekáváme, že 18. února se bude konat předběžné dohodovací řízení výboru pro rozpočet, její delegace tedy a delegaci předsednictva. Eh, formální dohodování bude 25 února, tak aby 26. mohli přiložené pozměňovací návrhy přijetí návrhu zprávy v rozpočtovém výboru 4. března na našem příštím zasedání a na plenární zasedání v březnu. Takže vám děkuji, probrali jsme toto téma a podle našeho pořadu jednání přejdeme k dalšímu bodu, jímž je hlasování. Budeme hlasovat poněkud mimořádným způsobem. Zpravodajku je paní Ingeborg Gressle. Jedná se o to, abychom dali naší zpravodajce mandát k tomu, aby vyjednávala o ustanoveních, která změní eh, finanční nařízení na základě politické dohody Eh, týkající se mezi mm, víceletého finančního rámce. Máte před sebou vaše hlasovací seznamy. Inge, přejete si ještě něco eh, poznamenat, uvést tento eh, dokument? Ano, děkuji. Jedná se o technický a nekontroverzní dokument, protože výsledky o jednání víceletého finančního rámce byly implementovány Europe Facility, strukturální fondy takže již tato revize eh, se objevila již v posledním prohlášení eh, z roku z říjnu 2012 a my měníme článek 13 a doplňujeme to o převod prostředků na Emergency Aid eh, Reserve a e, projekty propojení Evropy, takže to není kontroverzní. A potom bylo schváleno nařízení CPA a poté, co to komise předložila, protože jsme to museli doplnit, abychom mohli e, mít úplně nový rozpočet, proto je to tolik pozměňovacích návrhů. A e, Přepsali jsme tedy text komise. Já bych chtěla poděkovat kolegům, že nepředkládali eh, pozměňovací návrhy. Je to tedy dokument snů, o kterém musíme jednat jenom s radou. Chtěla bych vám připomenout společné prohlášení. PP e je také součástí eh, zprávy a také o tom, že jsme formálně přijali prohlášení komise rady. Ještě bych chtěla říci, že jsem ráda, že Juta bude předseda této komisi, bude tu blokační minorita oproti převodu prostředků v rámci nástroje propojení Evropy, ale chtěli bychom to dokončit před koncem našeho legislativního období. Jinak by bylo v dubnu konec konečné čtení a hlasování. Já doufám, že se nám podaří to velice rychle dotáhnout eh, ke konci, tak abychom mohli využít té flexibility. Děkuji. Děkuji vám. Máte připravené, prosím, hlasovací elektronické karty? Bylo by to lépe, abychom mohli ověřit, že máme eh, kvórum, abychom eh, mohli Eh, abychom mohli spočítat, že tady máme dostatek hlasů, až jsme usnášení schopní u prvního hlasování. Budeme hlasovat unblock. Nejdříve zvednutím ruky o pozměňovacím návrhu číslo 1 a ústní pozměňovacím návrhu B. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti. Zdržel se? Jedno zdržení. Jsou tedy přijaty. Nyní navr- eh, hlasujeme o legislativním návrhu. Kdo je pro legislativní návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jedno zdržení přijato. Hlasujeme o usnesení legislativní. Kdo je pro legislativní usnesení? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Závěrečné hlasování o negociačním mandátu pro INGE. Nyní vám eh, tedy navrhuji elektronické hlasování. Kdo nemáte kartu, prosím zvedněte ruku. Tak, nejdřív se podíváme, zda všichni hlasovali, jaké máme výsledky. 31 hlasovalo. 29 pro, 1 proti, kdo nemohl hlasovat elektronicky a hlasuje pro? To je jeden navíc, dva navíc, tři navíc. Někdo chtěl hlasovat proti a neměl kartu? Zdržel se a neměl kartu? Takže máme 32 pro, jeden proti a nikdo se nezdržel. Inge tedy získává tento velice silný mandát. A povede naši delegaci. A nyní na základě článku 70 jednacího Ruského parlamentu vyjednávací tým může vstoupit s vyjednáváním rady a bude nás jako výbor informovat o výsledcích tohoto vyjednávání. Nyní můžeme pokračovat v hlasování. Mám za to, že u e, rozpočtu rozpočtu, to tam, kde se jedná o se tam není žádný převod, ale Monika má u ostatních dílů jeden, jednu žádost o převod. Je to tak? To je bod 16. Au titre du comité des régions. Za výbor regionu. Jedná se o vytvoření skupiny ECR. Já se omlív, omlouvám, musím jenom rychle najít ten dokument. Týká se něčeho, což jsme rozhodli již v lonském roce. Máme určitá zadání, eh, podle níž je k dispozici pro různé frakce personál a také se to týká tedy výboru regionu eh, pro který to také platí a je třeba eh, vytvořit změnit eh, status těch pozic na dočasný postup ze strany ECR je tady vlastně nové politické uskupení, které podle stanov eh, musí mít k dispozici eh, personál a proto dochází i k této změně, kdy se tedy vytváří taková nová pozice. Děkuji, nikdo nemá ani poznámku. Eh, kdo je tedy pro takovýto převod? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat tento převod. Další žádosti o převod nemáme, nemáme další body ani v oblasti politiky budov. Tímto jsme skončili s hlasováním a vrátíme se ke zprávě. To je zpráva pana Alfonsiho který je přítomen. A jedná se o rybolovná práva všichni příspěvek dle dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Sešlskou republikou v odvětví rybolovu bod číslo 10. Prosím, pane kolego. Jedná se o rybolovné dohody podle toho, jak jsme na ně zvyklí. Ehm, podobné e, žádosti a protokoly se objevily před naším výborem. Jedná se o Seychelské ostrovy takže je to rozpočet 30 eh, a více 30 eh, milionů 700 tisíc eh, eur na období 6 let. Jedná se o obchodní dohodu a o dohodu o podporování udrženého rybolovu v daných prostorách. Takže já jsem pro. Dobře, děkuji, vážený kolego. Lhuta pro pozměňovací návrhy je zítra. A ve výboru pro rozpočet budeme hlasovat 4. března, tak abychom poskytli stanovisko pro výbor pro rybolov, které bude pak, který bude pak hlasovat 17. března. A jako další tu máme i mm, protokol EU komory. E, Komorská unie, e, to je malý rozpočet, na toho předchozího, takže to má menší tedy finanční význam. Ale musím vám signalizovat jeden problém. Komorská vláda přímo vyjednávala s evropskými společnostmi, firm, společnostmi firmami, eh, které eh, mají eh, svá plavidla v jejich rybolovných vodách. A jedná se tedy o exkluzivitu Evropské unie v této dohodě. Přesto já bych byl pro to, abychom dali eh, pozitivní stanovisko, protože se jedná o nízkou částku. Ta předchozí dohoda byla na 6 let a to je eh, na 3 roky. A doufám, že komise do příštího obnovení dokáže eh, dokáže udělat pořádek v chování rejdařů Eh, jednotlivých členských států. Takže nehledě na to všechno, mám k tomu pozitivní stanovisko. Máte k tomuto dotazy nebo poznámky? Takže lhůta pro pozměňovací návrhy opět stejná. Zítra v 18 hodin. Lhůta pro pozměňovací návrhy 4. března budeme hlasovat u nás výboru pro e, rozpočet a rybolovní e, eh, výbor 17. března. Přejdeme k bodu 12 to je uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, žádost eh, eh, valen, no, valenské komunity textilní. Pan Darde má slovo. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Za Frederika bych rád předložil jeho zprávu, kterou předložil. Jak už jste uvedl, jedna se o 300 z 560 eh, pracovníků, kteří přišli o práci ve skoro dvou stovkách společnostech textilních eh, ve Valencii. Tento převod se má řídit stávajícím nařízením, protože to nové nařízení stále ještě nevstoupilo v platnost. Je tu několik eh, konkrétních bodů z Frederikovy zprávy, které chci zmínit. Eh, velice se těší z rychlé reakce komise, je, bylo to čtyři měsíce, nedocházelo k žádným eh, zádrhelům, které se objevovaly v minulosti. Valencijská komunita už začala pracovat na tomto projektu ještě předtím, než evropské eh, finanční prostředky jsou dány k dispozici, což je velice pozitivní. Ten typ opatření, eh, které mají být financována, eh, já bych rád toto viděl i jinde, to jedná se o vzdělávání a rekvalifikaci na pracovišti, vzdělávání a rekvalifikaci mimo pracoviště a tak dále. Došlo k dohodě mezi sociálními partnery ve Valencii Nedochází ke zdvojenému financování ze strukturálních fondů. A Fedrik také e, uvádí, že bychom se mohli e, s radou na tom shodnout, protože je to v rámci nového e, nařízení EGF. Jedná se o mobilizační kritéria nebo kritéria pro uvolnění prostředků v době krize a tak dále a tak dále. Takže podstatě jde o to, abychom podpořili tento převod finančních prostředků. Děkuji. Ivajlo a Salvador. I want to highlight. Ano, já bych rád zdůraznil tu skutečnost, že Evropská komise eh, poprvé využila kratší dobu než šesti eh, měsíců, aby vyřídila takovouto žádost o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. To znamená, že Evropská komise začíná pracovat efektivněji a reaguje rychleji na tyto požadavky a to je velice dobré. Budeme to očekávat i v budoucnosti dále komunikace de Valencia eh, má značné zkušenosti s tím, jak s pravovat žádosti na fond pro přizpůsobení se globalizaci. Není to tedy poprvé a v textilním sektoru je více eh, požadavků, které směřovaly na EGF, protože eh, se to týká kompetencí států v oblasti textilního průmyslu a e, zpráva ve Valencii zareaguje na změny podmínek e, na textilním trhu a bude se snažit vytvořit opatření, jak společně reagovat na tyto změny. Já se domnívám, že e, k to, této zprávě není třeba nic dodávat. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. Nejsou další eh, poznámky, takže eh, opět lhůty pro pozměňovací návrhy je 19. února. Hlasovat ve výboru pro eh, zaměstnanost se bude 13 se hlasovalo 13. února a my budeme hlasovat v našem rozpočtu, v rozpočtovém výboru v březnu a na plenární zasedání to bude také v březnu. Zbývá tedy poslední bod a to je prezentace zprávy o veřejných výdajích EU na komunitární úrovni a na národní úrovni. Chceme zde přivítat paní Amelie Barbier-Gošár a pana Nuneza Ferrera. Paní Barbier-Gošár eh, pracuje na Štrasburské univerzitě a my zde máme příležitost k první Měli jsme s ní eh, příležitost eh, k výměně názoru už minulý týden. Rozpočtový výbor Nyní si rád vyslechne výsledky této studie, kterou zadal, protože při vyjednávání o rozpočtovém rámci pro další sedm let a s uskutečňováním eh, eh, parlamentních činností v rámci evropského semestru jsme potřebovali si udělat představu, trochu přesnější představu o vztazích mezi rozpočtem Evropské unie a národními rozpočty. To proto, že evropský rozpočet má dopad na národní rozpočty, jaký pákový dopad tedy má na národní rozpočty, nás zajímalo, a jak eh, na druhé straně národní rozpočty přispívají k financování evropských politik, eh, konkrétně tím eh, principem eh, dodatečných finančních prostředků a eh, jak se tedy navzájem ovlivňují. To tedy bylo zajímavé pro výbor pro rozpočet, protože rozpočet se snižuje na 1% HDP. Nemáme mm, možnost, jak komunitární prostředky Eh, a komunitární cíle na rok 2020 tedy navýšit. Potřebujeme se tedy podívat trochu jasněji na situaci a právě proto jsme požádali o vypracování této studie a eh, nyní, že nám přednesete vaše výsledky. Dobrý den, chci vám poděkovat za vřelé přijetí. Já bych vám chtěla odprezentovat tuto studii o rozdělení rozpočtových kompetencí na komunitární úrovni a na národní úrovni. V logice lepšího společného vydávání finančních prostředků všechny členské státy se ocitají eh, v situaci, kdy se snaží ozdravit své rozpočty, takže je vhodné si klást tyto otázky a je zapotřebí, než odpovíme, se na to připravit a zjistit, kdo vlastně co dělá ohledně sdílení kompetencí na komunitární úrovni a na národní úrovni na druhé straně. Vzhledem k tomuto přístupu, který vám teď chci představit, eh, jedná se tedy o agregovaný přístup, který simultánně předkládá Eh, údaje z národního rozpočtu a komunitárního rozpočtu, abychom zjistili, jakým způsobem jsou rozdělovány tyto úkoly. Takže cílem, eh, cíle byly vlastně dva u této studie. Prvním cílem bylo hodnotit globální úrovni veřejných výdajů v Evropské unii, Poté, co jsme tedy spojili, tak to eh, vedle sebe položili jak národní úroveň rozpočtu, tak eh, komunitární úroveň rozpočtu. To jsou tedy dokumenty, které jste obdrželi. A druhým cílem této studii bylo eh, dokázat porovnat mezinárodně situaci a porovnat eh, uspořádání veřejných financí v Evropě s jinými modely, které existují v jiných systémech. Současná prezentace se tedy zaměřuje na toto vzájemné porovnávání. A jako referenční kádr tu máme víceletý finanční rámec. Začneme tedy obecným přístupem, obecným pohledem na to, jak vypadá více úrovňové zpráva veřejných financí v Evropské unii. Máte před sebou tabulku, která ukazuje, jak se rozdělují jednotlivé úkoly na komunitární úrovni a na národní úrovni. Veškeré eh, jsou zde společně uvedeny všechny eh, tyto výdaje pohromadě. Takže vidíte, že 98% výdajů se realizuje na národní úrovni, zatímco 2% na komunitární úrovni. Když to srovnáme, tak ve Spojených státech a v Kanadě je jiná eh, situace relativně jiná. Ve Spojených státech na centrální úrovni je to 64% víceméně a v Kanadě je to zhruba 37 Takže to je první srovnávací prvek a e, v jakých oblastech tedy e, se e, realizují tyto výdaje. To je důležitá věc. Druhá řádka ukazuje to, že se toto netýká, netýká konkrétně sociální ochrany a zdravotnictví. Ehm, zde uvidíte, jak se rozdělují tyto úkoly na komunitární úrovni a na národní úrovni. Eh, je to tedy 4% na evropské komunitární, 96% na národní evropské úrovni. Pak zde máte i údaje pro Spojené státy a Kanadu. Tento první eh, postoj samozřejmě nestačí, protože zapotřebí se zabývat hlubšími detaily a eh, zaměřit se na to, eh, jak to vypadá v jednotlivých oblastech výdajů. Evropské, evropské uspořádání veřejných výdajů se dělí do tří hlavních oblastí. To je konkurenceschopnost, uvidíme proč, vnější vztahy a výdaje související se zprávou a řízením, tedy administrativou. A nyní se budeme zabývat konkrétně jednotlivými oblastmi, abych vám mohla vysvětlit, jak vypadá uspořádání veřejných financí v Evropě. Má, má totiž velice atypické rysy právě v Evropě. Podíváme se tedy na konkurenceschopný pro růst a zaměstnanost. Zde na následujících tabulkách uvidíte Eh, tuto tabulku, která je vždy velmi podobná. V prvním sloupečku je Evropská unie, následně Spojené státy a následně Kanadu. A pokaždé je zde uvedeno, jaké jsou výdaje na centrální úrovni, to je z komunitární úrovně v Evropské eh, unii a decentralizovaná úroveň, což v evropském případě je opět národní úroveň. Takže to, co je zjevné při čtení této tabulky, je, že v oblasti výzkumu a rozvoje, energetiky, konkurenceschopnosti a inovace. Komunitární úroveň je relativně slabá oproti tomu, co se děje jinde konkrétně tedy ve Spojených státech a v Kanadě. Z ekonomického pohledu tu jsou důvody, proč tyto výdaje jsou eh, hodně centralizované, protože se jedná o úspory množstevní a je tu No, obecná tendence k centralizaci takovýchto videů, což není eh, ten případ pro dopravu a vzdělávání. Můžete se podívat například na údaje z Kanady, kde jsou výdaje hm, poměrně decentralizované v této oblasti, nebo v těchto dvou oblastech a podobně tomu i ve Spojených státech. Takže je zjevné, že pro eh, rozvoj a výzkum energii, energetiku a konkurenceschopnost a inovace uspořádání veřejných financí v Evropské unii mezi centrální a národní úrovni se odlišují od ostatních eh, kontrolovaných oblastí. Eh, v další tabulce eh, jsem spojila tedy kon, soudržnost, udržování a zprávu přírodních zdrojů a svobodu, bezpečnost a spravedlnost, občanství a kulturu. Zde uvidíte, že je tu poměrně silná decentralizace a uspořádání veřejných financí eh, v Evropské unii se zase tolik neliší od eh, rozdělení úkolů jinde. Eh, v regionální soudržnosti a v oblasti zemědělství, rybolovu, rozvoje venkona životního prostředí si můžete všimnout, že zemědělské výdaje, tedy související se zemědělstvím, rybolovem a rozvojem venkova, jsou eh, centralizované a jsou tedy eh, méně než ve Spojených státech a více než v Kanadě centralizované. U eh, regionální soudržnosti je velice podobný náš model tomu kanadskému. Pak je zajímavé podívat se na sociální ochranu, například sociální bydlení a podobně. Tam při srovnání vidíme, že dochází k centralizaci nebo decentralizaci. Eh, jsou to určité sociální eh, politiky, které je zapotřebí brát v úvahu a neumožňují nám, abychom eh, postupovali jiným způsobem. Pak je to podobné i také u životního prostředí. Potom vnější vztahy a administrativní výdaje. Není překvapením, že výdaje Eh, na vnější vztahy, kromě humanitární pomoci, jsou naprosto eh, prováděny na národní úrovni oproti americkému a kanadskému modelu. Eh, je tu samozřejmě výjimka pro to, co je humanitární pomocí a pomocí sousedním zemím, protože tam je komunitární pomoc, tam jsou komunitární výdaje. A na závěr, s na ty administrativní výdaje, bych ráda řekla věc, kterou možná dost nezdůrazňujeme. Administrativní výdaje um, se stávají ze dvou hlavních částí, tedy z provozních výdajů a obsluhy veřejného dluhu. U komunitárních institucí zapotřebí říci, že obsluhování dluhu je tedy vedeno na národní úrovni, protože evropské instituce se nemohou zadlužit, což neplatí pro eh, Spojené státy a pro eh, Kanadu. Eh, potom u operativních výdajů, tedy těch provozních výdajů, tak vidíme, že 98,4% je, se odehrává na decentralizované národní úrovni. Poslední tabulka potom srovnává všechny prvky a kompetence v Evropské unii. Takže veškeré ty oblasti, do kterých jdou veřejné prostředky Evropské eh, unii v letech 2007 až 2013. A jak je patrné a co je zapotřebí si eh, pamatovat, že v oblastech, kde se intervenuje veřejnými údaji, tam, kde vidíme, že je tu eh, evropský, tedy ten centralizovaný zásah trochu atypický oproti tomu, co se děje jinde. V některých eh, oblastech tu jsou ale hm, podobné situace mezi Evropskou unii, eh, Spojenými státy a Kanadou. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Eh, děkuji vám. To bylo velice jasné, plné informací. A než vyslechneme pana Nuněze a budeme mít diskusi. Rád bych položil otázku k tabulkám, pokud je o zahraniční e, dimenzi, o humanitární pomoci. To je velice zajímavé vidět, že financování EU je prakticky třetina, to je hodně. Naproti tomu těch 50 států eh, USA a eh, kanadské provincie mají nulu v humanitární oblasti, to je trošku unáhlené, není? No, to jsou informace, které máme z OECD, eh, takže to je harmonizovaný soubor údajů a tak to vypadá v USA. Všechny humanitární výdaje jsou čistě federální. Jsou to harmonizované údaje, které nám takto byly předány z OECD. Ano, dobře, děkuji. Pane Nunězi. Děkuji. Děkuji, budu hovořit anglicky. My jsme měli vypracovat studii dopadu rozpočtu Evropské unie a jde tedy o otázku, zda je hnací silou nebo takovou kapku v moři. Rozpočet EU představuje pouze 1% eh, hrubého eh, domácího produktu EU a 2% z veřejných výdajů. Jedna z otázek, eh, kterou mi mm, položili, byl pákový efekt. Za prvé, chci říct, rozpočet je komplexní, ale ten pákový efekt znamená, kolik peněz je mobilizováno a e, je, jak e, poměřujeme výdaje. Já bych spíše e, položil otázku, jaký dopad to má a potom můžeme posoudit i ten pákový efekt proto je tedy tato studie trochu komplikovanější než studie pákového efektu. Já jsem zjistil některé studie, zaměřil jsem se na politiku soudržnosti, hlavně na konkurenceschopnost, také na vnější činnost, protože zahrnuje některé důležité věci a já jsem nesledoval společnou zemědělskou politiku, zejména přímé platby, které EU provedla na základě svého závazku financovat tuto politiku a také jsem nezohlednil investiční politiku. Díval jsem se jenom eh, na dopad eh, té investiční části. Obecné studie a analýzy ukazují, že eh, Mobilizované prostředky představují dvojnásobek rozpočtu. Pokud odhlédneme od zemědělské politiky, tato část, která je kofinancovaná, znamená to, že tu máme tři až čtyřnásobek eh, eh, pákový efekt těchto prostředků a to jsou vlastně investice, bylo vypočteno, eh, protože to je také akumulace kapitálu, tyto investice, takže mají dlouhodobé dopady a výpočty z různých studií ukazují tady dlouhodobý pozitivní dopad. To tedy znamená, že můžeme říci, že rozpočet je EU je pozitivní, ale je třeba se podívat ještě do detailů některých částí studií a je tu i jiná věc, kterou jsem neviděla ve studii, ale je tu jeden velice důležitý e, dokument, e, který se na to dívá z dlouhodobého hlediska a e, není tu viditelný jenom ten rozpočet, ale podle zkušeností z mé práce rozpočet Evropské unie se opírá o, o standardizaci vnitrostátních postupů a strategií, takže myslím, že ta část dopadu byla zanedbávána. A další část, objevují se tu nové finanční nástroje. Jak důležité jsou tyto finanční nástroje? Jsou nesmírně důležité, zejména pro eh, budoucnost rozpočtu. Nenahrazují granty, ale umožňují, abychom rozlišovali mezi mezi investicemi, které je nutné financovat z grantů a mezi těmi, které mohou být alespoň částečně refinancovány na trhu, i když ne kompletně, takže to eh, navyšuje pákový efekt rozpočtu a umožňuje začnou flexibilitu. A nyní, abych přešel eh, k individuálním politikám eh, podle odhadu OECD v minulosti ti, eh, eh, jaká byla přidaná hodnota, označme to takto, je 13, tedy za každou eh, euro financováno do výzkumu to má takovýto dopad a Eh, protože tu nejsou k dispozici žádná čísla, protože jde o budoucnost eh, a chceme se více zaměřovat na průmyslovou politiku oproti minulosti, takže eh, výzkum a vývoj a stílení nástrojů pro podnikání budou 10 až 14 násobek. To tedy znamená, že dopad na hospodářství bude asi dvojnásobný, než je celkový rozpočet. Takový bude tedy celkový ekonomický dopad těch za za ty miliardy možná budou eh, eh, překračovat až eh, se dostanou až k trilionu. To znamená, že podle těchto studií to bude mít velice výrazný dopad. A nyní politika soudržnosti, mobilizace prostředků nebo dopad je až trojnásobný eh, a budou tu také nové nástroje financování eh, podle výpočtů celkové výdaje společně s rozpočtem EU e, i vnitrostátní financování mají hospodářský e, dopad na e, politiku soudržnosti a je to eventuální zdvojnásobení. To znamená, že máte HDP, který má dvojnásob obdobný dopad než náklady. E, není možné očekávat obdobný dopad jako u výzkumu a rozvoje ale přesto je to značný dopad. A také je třeba zohlednit, že tu jsou eh, prostředky k financování cílů Evropské unie, které mají eh, zpravidla větší dopad na eh, úroveň EU než na úroveň jednotlivých států. Je to obecně označováno jako pozitivní dopad. Další části jsou také důležité, týkají se finančních nástrojů tím, že e, tu budou nové finanční nástroje pro infrastrukturu, iniciativa nových e, e, projektů, záruky pro dopravu a zejména ty dlouhodobé záruky mohou mobilizovat až 30 a to má velice pozitivní dopad, nebo také projekt obligací a teď jde tedy o otázku projektů. Další tropná zpráva, kterou jsem se uvedl. Já jsem do toho začlenil i vnější aktivity do této studie, protože bylo zaváděno stále více finančních nástrojů od eh, působení posledního víceletého finančního rámce a ty jsou velice eh, lákavé pro další financování. Vnější činnost díky této metodě mobilizuje dvojnásobek eh, celkového rozpočtu EU. Pokud tu máme tedy 50 eh, milionů, tak to zajišťuje dalších 50 zdvojnásobuje financování rozvoje těmi finančními nástroji, i když představují malou součást rozpočtu pro vnější činnost. Závěrem bych chtěl říci, že si musíme uvědomit, že rozpočet EU má silný dopad, i když eh, odhledeme od té investiční části, odhledeme od eh, zemědělství, což je mandatorní součást, kterou nemůžeme propočítávat stejným způsobem, pak celkový dopad je dvojnásobný výdaje EU nebo dokonce čtyřnásobek investic, eh, kde to celkově zohledníme, to jsou konečná čísla. E, nemůžeme hovořit o, o konečné částce. Já jsem nenalezl žádné e, studie, které by byly dostatečně podrobné. Mám jenom obecná čísla, která jsou příliš obecná, nebo jednotlivá čísla ze studií, ale tady nevidíme e, to propojení. Musíme to brát tak trochu s odstupem ale e, můžeme říci, že evropský rozpočet není kapkou v moři. A e, jaký je jeho dopad tedy té prvé kapky, e, zejména na vnitrostátní strategie členských států z velké míry. Takže poslední změny strategie, které byly zahájeny a také všechny ty závazky jsou nesmírně důležité a e, evropský e, e, rozpočet se stává nástrojem investování, jak tomu v minulosti nebylo. A já nechci vymýšlet, vynalézat nová čísla v této studii, ale domnívám se, že se tedy jeho dopad ještě zvýší. Děkuji vám. Děkuji vám. A to bylo zajímavé. Vážení kolegové, máte nějaké poznámky nebo otázky pro naše eh, dva řečníky? Ano, prosím, Ivajlo. Eh, několik úvah eh, po těch číslech, které jsme slyšeli. Samozřejmě bude zajímavé se do toho podívat trošku podrobněji. E, podmíněnosti, samozřejmě srovnávání USA a EU a podobně a srovnatelnost rozpočtu, tak e, zejména z vystoupení e, paní Barbě Gošár bych chtěl říci, co by měla být ta důležitá část rozpočtu z toho vyváženosti financování, když vidíme to, co je hlavní prioritou, to je konkurenceschopnost, energetika, eh, komunikace, výzkum, vývoj a tak dále, je tady jen velmi málo centralizovaných výdajů a přitom eh, je to účinnější, když se to projeví ve evropském spíš než na národním rozpočtu. A eh, pokud jde o soudržnost, to tak platí eh, eh, soudržnost a zemědělství. Tady je, EU, eh, tady je EU někde mezi Kanadou a USA, tak to vypadá momentálně, ale pokud chceme udělat něco více v těchto třech oblastech, pak by to rozhodně měla být infrastruktura a konkurenceschopnost, včetně výzkumu vývoje. To je podle mého názoru Eh, ten hlavní závěr, který já vyvozuji z této prezentace. Ano, ano, prosím, Juta. Eigentlich haben wir Vlastně jsme se nepoučili nic velklapého nového, my jsme to věděli, ale eh, vy jste to nyní doložili skutečnými čísly a příslušnými studiemi. A co je také jasné, a to každému, kdo pracuje v rozpočtovém výboru, je jasné, že s našimi platbami můžeme být dobří jenom tak, jako jednotlivé národní státy eh, budou implementovat ty prostředky, které obdrží. A je to také vidět do jaké míry se s regionálními a strukturálními fondy eh, dopracovaly jednotlivé členské státy. O tom není pochyby a já se tedy ptám, jak dostaneme tyto informace do hlav poslanců národních parlamentů a do hlav úředníků, kteří nám každý rok při projednávání eh, rozpočtu eh, sedí u jednoho stolu, jak jim to můžeme tedy vysvětlit. Eh, máte nějaké řešení? To by bylo skvělé. No, u příležitosti mezi eh, parlamentních eh, konferencí nebo v evropském semestru můžeme takové práce šířit. A dovolte mě několik poznámek. A pokud je o pana Nuněze, když říkáte, a to je samozřejmě důležité a zajímavé, Eh, v oblasti eh, rozpočtu na vědu, výzkum, vývoj. Jedno euro vynaložené v rozpočtu EU může přinést eh, pákový efekt 13. Ne? Nebo se vám špatně rozuměl? To není pákový efekt, to je ta konečná hodnota pro podniky, pro ty hospodářské pohyby. To je vlastně ta návratnost té investice, protože eh, pákový efekt to by bylo spolufinancování. Tak tedy jedno euro investované v EU do výzkumu vytváří 13 eur eh, v HDP. Ano, to je výpočet eh, z roku 2006 2000 ehm, až 2006 OECD eh, pro období 2007 až 2014 to nebylo aktualizováno, tak by to asi bylo ještě více a nyní v novém horizontu to bude ještě více. A eh, velká část, 5% financování jde eh, do Eh, výzkumných ústavů, 80 do malých a středních podniků. Čili ten pákový efekt ten je relativně malý, kromě nástrojů pro rizikové financování. Ale mně připadalo důležitější dívat se na ten dopad. V minulosti to bylo již velmi silné, bylo to tedy 13 eur a teď to musí být určitě více. Eh, a určitě existují i výhledy do budoucna, kde eh, jde o velké navýšení toho dopadu. Bude to výraznější ještě ten dopad. Takže já předpokládám, že to eh, závisí na volbě eh, těch subjektů výzkumu a také na vazbě mezi základním výzkumem, aplikovaným výzkumem, eh, již aplikovaným výzkumem. A tady má OECD nějaké prostředky, nástroje, jak měřit a vyhodnotit to, protože to číslo vypadá, zní opravdu velice působivě. Já bych řekl, že eh, jsem měl čtyři týdny na zpracování studie. Eh, mohl jsem si přečíst, co eh, již bylo vypracováno, tedy konkrétně ekonometrickou studii, což není úplně podrobný výpočet, ale je to přece jenom Eh, dobrá, dobré je zpracování. Samozřejmě vždycky je možné věci kritizovat, nebo existují možná eh, studie, které jsou ještě mnohem fundovanější, ale v každém případě celá ta část eh, důkazů, která přijde k horizontu 2020, já už jsem začala s tím obdobím, které minulo a půjde to takhle dále, tak určitě je možné prokázat, že tady je celkový dopad, eh, ta rovnováha mezi eh, eh, základním výzkumem a průmyslovým výzkumem, tak vždycky se zdá, že nové zaměření to by mělo mít ještě větší dopad. Já jsem přesvědčen, že ten dopad i bude větší z průmyslového hlediska. A pokud jde o politiky, pokud tomu dobře rozumím, jako je například politika soudržnosti či eh, vnější službost, tak tady je ten eh, faktor 2. A jsou tady věci, které mají více sociální aspekty, jiné jsou spíše investiční. A je to tedy dvoj, faktor dvě pro eh, celkově tyto výdaje, ale ve skutečnosti je to víc čtyřikrát víc než objem evropského eh, rozpočtu. Jednak je tady spolufinancování a pak je tady ještě vlastně dvojnásobek toho rozpočtu, čili vlastně čtvrtnásobek národního rozpočtu. Jedna miliarda eh, vytváří čtyři. Proto říkáme, že je to dvojnásobek evropského rozpočtu, ale evropský rozpočet má některé části, které nejsou skutečně investováním a polovina rozpočtu 0,5 HDP, 2 až případně 3 já jsem viděl několik různých studií, takže ono je to velice těžké, protože jsou mezi nimi velké eh, rozdíly podle toho, jak se věci počítají. Já jsem dospěl k těmto eh, průměrům. Některé studie jsou velice pozitivní, některé mnohem méně pozitivní a ono je to velice těžké to dát nějak dohromady. Ano, děkuji. To znamená, že abychom si udělali určitou představu, aspoň zhruba představu, tak se domníváte, že eh, v evropském rozpočtu je, řekněme, polovina, která jde do investic. Nechme stranou tedy fungování zemědělství a tak dále. Eh, u zemědělství bychom mohli ještě zkoumat dál, ale zjednodušme to. Polovina jde do investic a 0,5% vlastně přináší 2%. Ano, jako ekonomický účinek. A e, velice odlišný je ten účinek podle jednotlivých členských států. Ano, ano, přesně tak. Máte čísla pro všechny? Já jsem uvedl čísla, která jsem našel. Jsou to čísla z univerzit, které se specializují například na regionální fondy, pak jsou tady další velice používané modely ECFIN a víceméně to takto vychází. Z dlouhodobého hlediska nejdůležitější věc v investování je dopad e, na e, dlouhodobý výhled. Z dlouhodobého výhledu bylo spočítáno, že v EU je to o 2 vyšší eh, dopad, než kdyby neexistoval eh, evropský rozpočet. To je konstantní eh, dopad, protože to jsou základní infrastruktury, evropské infrastruktury a když tady hovoříme o 2%, tak je to vlastně dvakrát tolik. Důležité ovšem je, že tady je také krize krize, která se rozvinula vlastně následkem bankovních bankovní situace. A otázka zní, jak bychom na tom byli, kdyby neexistoval evropský rozpočet. Takže rozhodně ten dopad je dlouhodobě 2%. Ono je to, já se omlouvám, je to velice složité. Děkuji. Já bych chtěla vědět, pane si podle vašich eh, závěrů a analýzy byste doporučili, abychom eh, posílili tu investiční část rozpočtu, protože má pozitivní dopad na Evropskou unii. Byl by to jeden z vašich závěrů? Well, uh, I think that... Já se domnívám, že můžeme spatřovat určitý potenciál v rozsáhlých transevropských infrastrukturách v oblasti energetiky a také by tu mohlo být více finančních nástrojů. Energetika Eh, má lepší návratnost. Já bych nechtěl tvrdit, že je třeba zvýšit rozpočet. Jistě v některých částech je navýšení možné a v jiných částech eh, bychom mohli projevit větší odvahu, jako u těch finančních eh, nástrojů, například projektové obligace by se mohly použít pro jiné typy infrastruktury, eh, inteligentní infrastrukturu měst a podobně. Tady je velké napětí, protože se tady mění pravidla, co je eh, možné eh, s rozpočtem dělat, ale snažíme se lépe nakládat s prostředky a jistě tady je určitý prostor k navýšení, aniž by se eh, snížila navrátnost na úrovni EU, aniž by se překračovaly hranice. Eh, je tu racionálnější využívání rozpočtu a ten se musí znovu zaměřit. Eh, ukazujeme, že je tu možná lepší i koherentnost a to nám zase dovolí rozpočet navýšit rozpočet na národ národní úrovni. Jistě některým regionům se to líbí, některým ne. Otázkou je, jaký je potenciál rozpočtu a ten je opravdu vysoký. Takže ano, e, navýšení je možné, ale také souhlasím s tím, že je třeba určité zlepšení e, v zaměření na cíle a já si myslím, že bude velice zajímavé sledovat, co přijde v nadcházejících letech. Zejména členské státy mohou eh, přizpůsobovat své strategie eh, během období. Některé strategie asi nejsou tak dobré, ale když to bude větší flexibilita, tak eh, uvidíme, Eh, že v tomto období bude eh, lepší eh, využití potenciálu rozpočtu oproti minulosti, protože tady bylo příliš mnoho regionálních projektů, které byly zajímavé, ale nenásledovaly skutečné investice a to pozvolna zmizí. Ano, nesmíme zapomínat že konečným cílem těchto veřejných politik a podpor e, investování to není vynakládat peníze pro vynakládání peníze samoučelně. Jde o to, aby tady byl dopad na zaměstnanost, konkurenceschopnost a v oblasti výzkumu samozřejmě otázka e, patentů. To někdy lidé zapomínají. Já myslím, že vaše práce eh, bude velice zajímavá z celé řady hledisek a mám na mysli zejména dvě úvahy. Především pro naše pozněvací návrhy, pro eh, budoucí návrhy rozpočtu. Je zajímavé vidět, Eh, to je otázka, kterou položila Helga Trippel a také Ivajlo Kalfin. Některé rozpočtové linky evropského rozpočtu mají prostě vyšší účinek, vyšší dopad než jiné. Jestliže naším cílem je podporovat hospodářský růst eh, v době, kdy na úrovni celé EU je průměr něco mezi recesí a určitým růstem, je důležité takovou věc vědět. Druhá oblast, kde vaše informace obohacují naše úvahy, je oblast toho, čemu říkáme rozpočtová kapacita eurozóny. Spolu s paní z Barbě Gošárovou jsme minulý týden ve Štrasburku vedli eh, velkou diskusi o optimálních měnových eh, oblastech. A z tohoto hlediska srovnání, které předkládáte, jsou velice zajímavá. Čísla jasně ukazují, mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Tady bych řekla, že Kanada je trošku někde mezi, i když spíše to směřuje k centralizaci rozpočtu, podobně jako v USA. Tak dá se říci, že v těchto dvou situacích jsou to dva úplně odlišné světy. A v našich eh, ministerstvech financí to zneklidňuje nejen eh, ty eh, náměstky odpovídající za rozpočet, ale celou řadu dalších eh, pracovníků ministerstva financí. Oni v různých vládách přemýšlejí a také periodicky o tom hovoří Rada či Evropská rada. Eh, tedy hovoří o tom, jakým způsobem by eurozóna měla mít určité finanční nástroje, které by umožnily buď pomoci určité zemi, která by byla obětí obzvláště závažné situaci, ať už tomu říkáme asymetrický šok nebo ne. A to by mohlo sehrát eh, úlohu působící proti cyklickým výkyvům v monetární oblasti. To znamená čelit právě rizikům recese. Ano, dobrá, proč ne, teoreticky za to. Ale o jaký typ výdajů by tady šlo? Kombinování eh, tabulek paní Barbě Gošára a srovnání eh, s prací tady pana Nuněze, to ukazuje, že tady jsou eh, určité směry. Bez zesporu je tady investování, které by mohlo mít přímější dopady než jiné. A současně, a to už je odlišná politická otázka, která samozřejmě ekonomům nepřísluší, tedy otázka, zda e, takové výdaje, které by byly užitečnější pro podpoření aktivity v eurozóně, jestli se výrazně liší od aktivit, které se nyní berou v úvahu v evropském rozpočtu. Jestli e, hlavní problém nespočívá spíše v tom, že bychom měli mít daleko větší flexibilitu a pružnost v programech financovaných z rozpočtu EU, spíše než vytvářet nějaký další fond, či další rozpočet, či další nástroj, který by měl za cel reaktivněji financovat vlastně stejné oblasti. To je velká diskuse, kterou jsme zatím ještě ani nezahájili. Zejména v rozpočtovém výboru bychom byli rádi, kdyby to probíhalo souběžně eh, při projednávání víceletého finančního rámce, protože je třeba zjistit, zda existuje komplementarita nebo eh, soupeření mezi eh, takovým rozpočtem EU a rozpočtem eurozóny. No ale rada na to připravena nebyla. To znamená, že taková uh, úvaha byla vlastně odkázána až příštímu parlamentu. Uh, ale je to v každém případě už otázka, která se před námi otvírá. A je zajímavé vidět, že vaše první eh, studie tady k tomu přináší zvláštní světlo. Děkuji vám za to. A já chci říci, že na žádost eh, Alde Suzy eh, počítáme s dalším slyšením o účincích finančních nástrojů a to na zasedání 20. března. A tam budeme moci takové úvahy dále prohloubit. Tak není-li eh, žádná další poznámka, vyčerpali jsme náš program. Eh, děkuji vám za účast a za pět minut budeme pokračovat eh, ve schůzi koordinátorů. Bon, je, je, je vais saluer, voilà.